Uh, uh, Dámy a pánové, obvykle začínáme včas. I pan Lightfrig, jeho zprávu máme projednávat tady, není. Už to nemůžeme dál zdržovat. Já vím, že pan Dizie má problém, musí zpátky do Francie. A jen jsem chtěla říct především, jestli máte nějaké námitky vůči programu jedná, pořadu jednání. Ne? Dobře. Bod číslo 6 Odkládá se příští zasedání, které mělo být 25. a 26. října, to je bod 16 na pořadu jednání. Jenom jsem vám chtěla dát vědět. Pane Dizie, vy jste žádal o odklad, nebo přesně řečeno, chtěl jste, abychom vaši zprávu vzali dřív, ale problém je ten, že tady možná nebude komise, protože od včerejšího večera jsme neměli čas informovat je, protože vy jste nám dal vědět až včera v půl osmé večer, takže je to problém. Já nevím, jestli jste si toho vědom ale je to důležitá zpráva. A pokud tady komise není, tak se s tím nedá nic dělat. Dobře, takže pořad jednání je, jednání je schválený. Schválení zápisu ze schůze z, ze srpna 2010. Předpokládám, že zápis je schválený, pokud nebude problém do konce zasedání. Sdělení předsedy. Rád bych vás informoval o tom, že dnešní a zítřejší zasedání se vysílá na internetu. Poslancům byl rozdán seznam korespondence obdržené do tohoto dne. Poslanci, které zajímá určitá korespondence, se mohou obrátit se svým dotazem na sekretariat. Bod číslo 22 dohody o prozatímní hospodářské dohodě mezi ES a státy Pacifiku Budeme tady mít dva ministry z Papuji Guineji, Papuji Guineji. Bude to Samuel T. Abel, minister pro zahraniční věci, obchod a přistěhovalecké otázky Papuji New Guinea. A Ben Sembraj, minister pro rybolov Stejné republiky. A také tady budu mít velvyslance Fidži. Jeho výsost Van Vikua. Je možné, že jsem to vyslovil špatně. Odpuste mi to. A mimořádné zasedání s ministrem zahraničí z Pákistánu se bude na 14.10. od 9.30 do 10.30. Já myslím, že to je zvlášť důležité, protože oni žádají o výjimky ve VTO a samozřejmě GSP+. Bod číslo 4, kalendář zasedání na rok 2011. Všichni jste to dostali. Byly tam nějaké drobné změny, ale v zásadě si myslím, že zasedání koordinátorů to schválilo. Máte všichni, nebo máte někdo nějaké připomínky, jste s tím všichni spokojení, pokud ne, budeme to brát za schválené a potvrzené. Děkuji vám. Bo číslo 5. Změna nařízení, kterým se zavádí režim společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití. Všichni máte kopy v zápise. Ano, dobrý den. Je to vaše zpráva. Můžete nám prosím říct, jaká je situace s vaší zprávou? Děkuji. Mnohokrát děkuji. To je zvlášť zajímavá zpráva. protože se týká značné části vývozního sektoru v Evropské unii. Má na ní velký dopad. Jde tady o zboží dvojího užití, tedy civilního a vojenského využití. Samozřejmě je to dosti ožává otázka. Když se podíváme na obsah této zprávy, Pokud je o návrh komise, který jsme dostali tady ve výboru, pokusili jsme se s tím pracovat a zamyslet se nad tím, jak provést určité změny. A v tomto procesu jsme považovali za důležité, abychom vyřešili konkrétní otázky, které se ve zprávě objevují. Když se podíváme na text komise a na znění Lisabonské smlouvy, vidíme, že to se ve zprávě komise úplně neodráží. A viděli jsme, že Evropský parlament toto dělá v řadě dalších oblastí. A je tedy povinností parlamentu zamyslet se nad tím, co je potřeba udělat v důsledku Lisabonské smlouvy. Je tady i pár detailních problémů, které je třeba ujasnit. V zásadě to by souvisí s tím, abychom měli větší kontrolu nad takovouto obchodní činností. Neměla by to být jenom povinnost členských států, ale také členských států a Evropské komise společně, aby tam byly přísnější kontroly u tohoto obchodu. A je tady ještě zvlášť důležitá otázka, a totiž, jak provádět konečné kontroly. A podle návrhu komise se má kontrolovat, k čemu je toto zboží určeno Já si dokážu představit, že se to dělat bude. Ale dali by se dělat ještě další kontroly. A my si musíme promluvit o tom, jak co nejlépe vyhodnotit, jaké kontroly by se dělat měly. Mezi zprávou a návrhem komise je určitý rozdíl. Týká se to povinnosti podávat zprávy, která se objevuje v textu komise. Já myslím, že by bylo lepší, kdyby ta platila povinnost předběžně podávat zprávy, podávat hlášení. To by bylo lepší než zprávy ex ante. Další věc je jak přistoupit k produktům, se kterými se pojí vysoké riziko. Jedná se například o evropská jaderná zařízení. Tam by mohly vyvstat určité konkrétní problémy. A to je tedy věc, která je podle mě zvlášť důležitá a zvlášť zajímavá. Tady potřebujeme nějakou právní úpravu. A je tady určitý manevrovací prostor. Máme seznam zemí, který se ještě může projednat. Tolik tedy, co se týče obsahu. A pak je tady celá ta otázka právního postupu, to je poněkud složité. Návrh komise vychází z nařízení z roku 2000 a ze změn těchto nařízení, nebo tohoto nařízení. Řešení, se kterým jsme přišli my, využívá místo toho text z roku 2009, Ale komise bohužel nepotvrdila, že toto bude přijatelné. Možná, že by bylo lepší, kdybychom prostě připravili úplně nový návrh, s tím bychom pak mohli rychle pracovat společně s radou. A mohli bychom přijít s něčím, čím se nepojí takové velké napětí. I když já bych byl asi proti. Ovšem, pokud se výbor bude domnívat, že tak by to bylo lepší, já tomu nebudu stát v cestě. Ale pokud by výbor raději postupoval dál, jak jsme to dělali do posud, tak by mi to také vyhovovalo jsem celkem otevřený vůči tomu, jak se vypořádat s touto konkrétní situací. Mnohokrát děkuji. Tolik asi z mé strany na úvod a těším se na další diskuzi. Děkuji, Jorku. Tany? Dovolte mi nejdříve poděkovat zpravodaji za úvod myslím, že velmi dobře představil meziinstitucionální situaci. Hlavní potíž je v tom, že parlament a rada pracují na odlišných materiálech. V parlamentu je ta situace zvláště nemilá, protože pracujeme na velmi starém textu a rada pracuje na nejaktuálnější verzi textu. A právě z tohoto důvodu bychom měli zvážit tento návrh zamítnout a požádat od komise, aby parlamentu a radě předali aktuální návrhy. Co to znamená konkrétně? Konkrétně by to mohlo znamenat, řečník se omlouvá, mohli bychom tedy zvážit jádro celého problému. Kolega hovořil o některých předmětech, které ho zajímají a mě zajímají lhuty termíny. Řada podniků mi dala najevo, že podle současně platného systému vlastně neexistuje povinnost pro povolující orgány v příslušných státech dát odpověď v určité lhutě, ať už je kladná nebo záporná. Já si dokážu představit, že je možné zapracovat lhuty 6 týdnů, 8 týdnů, 2 měsíce ale mělo by padnout rozhodnutí v této hutě a v nařízení by mohlo být uvedeno, že pokud příslušný orgán se nevyjádří, tak je žádost automaticky přijata nebo zamítnuta. A jak se někdy stává, dnes podniky by už neměly čekat půl roku nebo rok na povolení nebo zamítnutí žádosti to není pro nikoho uspokojivé. Druhé téma, které mě zajímá, a kde se přimlouvám za kritický rozbor, veškerá předběžná povolení, která je třeba dodržovat, to velmi stěžuje vývoz něk- něk- některých takových výrobků. A my bychom měli rozlišovat mezi výrobky, které mohou mít vojenské využití, jako konečné použití, zejména pokud jsou vyváženy do zemí, kde hrozí skutečné riziko. A výrobky, které jsou vyváženy do partnerských zemí, kde žádné riziko neexistuje. Měli bychom dbát toho, aby obchodování s neškodnými výrobky se spojenci nebyl, nebylo ohroženo. Myslím, že pokud je o postup zde na výboru, bychom měli dát dohromady většinu a navrhnout eh, pozměňovací návrhy. A myslím, že v drtivé většině případů se nám podaří nalézt kompromisy mezi námi a potom dáme hlasovat o těch návrzích na plénu. A potom, pokud to bude technicky možné, a tady se obracím na právní službu a na sekretariát, potom by nebylo závěrečné hlasování, ale místo závěrečného hlasování bychom to prostě odeslali zpět komisi a komise by viděla, jak se na to parlament dívá a díky tomuto zamítnutí bychom donutili komisi nám předložit nový návrh. A potom bude komise donucena zapracovat eh, do svého návrhu ty body, o kterých parlament již jednal. Takže bychom neměli přerušit naše práci. Rozhodněme ve věci dospějme k nějakému většinovému stanovisku a potom předáme většinové stanovisko komisi jako domácí úkol, aby nám předložili nový návrh. Děkuji, Danieli. Pokud tu nejsou další řečníci, a ještě William. Já jsem to přečetl s určitým zájmem, když komentáře, komentáře zpravodaje byly výsostně technické a myslím, že to poukazuje na některé rozdíly, které existují nejen mezi EFD a EPP, ale také mezi ECR z jistého důvodu si zpravodaj přisvojil návrh komise jak, a vlastně všude je Unie místo společenství. Unie znamená politickou unii. A to my nemůžeme přijmout, ale velká většina národů Evropy tomu nemůže přijmout, včetně například francouzského prezidenta. Takže bych navrhoval, aby se aby zpravodaj, až bude znovu přepracovávat svou zprávu, aby tam opět zavedl slovo společenství a eliminoval neustále odkazy na Unii. Vidím, že je někdo přikivuje, takže se to snad stane. Ale můj optimismus je velmi opatrný a uvidíme, jestli se tak skutečně stane. Děkuji, Williame. Já jsem se chtěl k tomu vyjádřit. Mohu požádat komisi o komentář? Děkuji, pane předsedo. Paolo Galzotti z Evropské komise. Za prvé bychom chtěli poděkovat zpravodaj za vynikající práci odvedenou na tomto návrhu velmi technické povahy. Je to technický a ve svém omezený návrh a parlament bude mít několik přejitostí se vrátit k diskusi o kontrole vývozu zboží dvojího využití v Evro- a Evropská obchodní politika chce navrhnout další nové kroky v této oblasti. Samozřejmě většina bodů, které byly zmíněny s pravodajem, jsou také body, které my sdílíme. A tento návrh sahá do roku 2008 a má i nadále usnadnit vývoz zboží dvojího užití a současně zajistit bezpečnost, což je jádrem veškerých kontrol tohoto typu. Kontrola vývozu představuje 13 vývozu z EU do třetích zemí. Takže je to pouze malý díl našeho vývozu a je to většinou v těch odvětvích, kde je konkurenceschopnost eh, v těch špičkových technologiích je relevantní. A v současnosti dochází k reformě systému kontroly vývozu a přes strategii prezidenta Obamy, kde mají být zvojnásobeny za pět let vývozy Spojených států, je snaha ze strany EU, abychom byli skutečně na špičce, pokud je o regulaci kontroly vývozu. A to je také velmi důležité. Samozřejmě, opakuji, je třeba řádně vzít v úvahu bezpečnostní aspekty, které jsou důvodem, proč se tyto kontroly provádějí. Děkuji, pane předsedo. Uh, um, Děkuji, pane Gazoty. Vidím, že tady máme někoho za předsednictví. Chcete se k tomu vyjádřit? Zvláště vzhledem k tomu, co říkal Daniel. Dobře, děkuji vám. Spravodaj. Vielen Dank. Ähm, kann dem, was Kollege Kaspari gesagt hat. Děkuji. Ano, mohu vyjádřit svůj souhlas s tím, co řekl kolega Gaspary. Myslím, že můžeme jít tímto směrem. Myslím si, že v zásadě by bylo velmi rozumné, abychom si vyjasnili otázku těch lhůt především je třeba, abychom se v podstatě mohli rozhodovat v těch předepsaných lhůtách, protože pokud se do té doby ty příslušné orgány nevyjádří, tak by to nebylo v pořádku, čili to si musíme opravdu vyjasnit. Kdybychom měli Unii nahradit společenstvím, to by bylo možná trošku těžké z dalších demokratických důvodů, protože jsme rozhodli velkou většinou, že teď máme Unii a už ne společenství. A to, myslím, musíme uznat, že je to tak, jak to je. A já myslím, že je to dobré jiné, jiní lidé mají jiný názor. Samozřejmě ve vší úctě. Komise má pocit, že není úplně v pořádku, že se dotýkáme vlastně toho zásadního problému a to je právní stránka věci když jsme diskutovali o technických věcech, samozřejmě to je jedna věc, ale ta právní stránka ještě není zcela vyřešena a myslím si, že komise se k těmto otázkám vyjádřit měla a uvidíme, jak se dál bude tato agenda vyvíjet. A myslím si, že když půjdeme teda tím směrem, který naznačil kolega Kaspary, že skutečně se dotkneme i těch právních věcí. Děkuji, pane Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. října Zpráva se má schválit 9. listopadu. Děkuji. Děkuji vám, půjdeme dál. Přecházíme na zprávu pana Kutase. Vítám tady, George. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament má vydat souhlas s potřebnými kompenzačními opatření mezi Spojenými státy a EU v návaznosti na závazky z VTO. Ten balíček kompenzačních opatření se týká uskladnění technických služeb, výzkumu a poštovních služeb. Je politování hodné, že USA zajaly stanovisko, že uzavřou trh s hazardními hrami. To vedlo k velkým ztrátám, co se týče tržní kapitalizace evropských společností. Došlo k tomu přes noc. Bylo to podle článku 21 Všeobecné dohody o obchodu se službami. A proto je to naprosto zákonné. Kompenzační opatření, která byla dohodnuta, jsou výsledkem vyjednávání, které proběhlo v rámci stejného článku a také jsou zákonná. Já myslím, že se prokázalo, že pravidla VTO jsou účinným nástrojem, který umožňuje vyhnout se obchodním válkám a jednostranným sankcím. Nicméně, chtěl bych zdůraznit, že tato kompenzační opatření, přestože jsou zcela zákonná, nedělají nic pro to, aby vynahradila ztráty sektoru heren, kasin a sáskových kanceláří. Setkala jsem se se zástupci združení v tomto sektoru a bylo mi řečeno, že evropské společnosti, které se zabývají především onlineovými hazardními hrami, přišly přes noc o velkou část trhu. A některé podniky také tvrdí, že je e, zbytečně prošetřují americké soudy. A proto bych chtěl doporučit Evropské komisi, aby se na tu žádost pořádně podívala, i na ty nároky tohoto sektoru, a aby pokud možno zajistila, zajistila stejné podmínky pro všechny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kutasovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vyslechl jsem si s velkým zájmem vystoupení kolegy Kutase. A musím říci, že velmi oceňuji jeho ducha, v oblasti syntetického myšlení, ale myslím si, že můžeme jít trošičku ještě nad rámec toho tématu, kterým se zabýváme. Protože v tomto legislativním návrhu, kterým se zabývá teď Evropský parlament, nesmíme zapomínat také na návaznost na to, co eh, zpracovává komisař Barnier, dokument, který má daleko širší dosah a týká se hazardní her na území Evropské unie. Je jisté, že tato oblast vyvolává velký zájem a v žádném případě nesmíme zapomínat, jaké rozhodnutí přijali Spojené státy. Ti, kdo působí v této oblasti, musí samozřejmě se také ujmout své odpovědnosti Eh, ukázat tedy, jakým způsobem lze dodržovat pravidla právě tedy v tomto typu různých sázkových her a podobně. Je také třeba pomýšlet na etické aspekty celé té věci. Myslím si osobně, že tyto otázky musí být také zohledněny už jsem hovořil s kolegou Kutasem a dalšími, potom s tínovými zpravodaji. Myslím si, že můžeme již nyní se pustit do práce, abychom předložili vyvážený návrh zprávy. Jak jsem už říkal, to ostatně také žádali i provozovatele v tomto sektoru. Děkuji. Já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, s tím, co říkám pan Kluza a pan Jakelino. Samozřejmě já vím, že VTO se tomu hodně věnuje. Mluvil jsem s, před dvěma měsíci s Pascalem Lamy o této konkrétní otázce, o té americké otázce. Jsou si toho dobře vědomi. Je to velká věc, kterou lidé tak trošku smetli pod koberec, protože hazardní hry jsou v určitém ohledu téměř nezákonné. Samozřejmě nejsou, ale já s vámi souhlasím, pokud jde o tu otázku zdraví. To se jistě týká celé řady lidí. Takže mohu naprosto souhlasit s tím, co říká pan Kutas, co jste říkal vy. Chtěl jsem dát slovo komisi Sandro Kalagan. Ano, dobrý den. Já zastupuji kolegu Sandra Kalagana. Jmenuji se Pauline Weinsfeld, jsem ze stejného útvaru na Generálním ředitelství pro obchod zabýváme se službami a investicemi a máme na starosti toto vyjednávání. Především bych chtěla mnohokrát poděkovat zpravodaji a také panu Jakolínovi za to, co řekl. Výbor se tím samozřejmě zabývá poprvé. Jen jsem se chtěla krátce vyjádřit. Abychom si to opět zařadili do kontextu. Samozřejmě, je tady celá řada významných obav, pokud jde o hazardní hry. A je politování hodné, že vidíme, že Spojené státy stáhly veškeré svoje závazky v tomto odvětví, protože je to odvětví důležité a evropské podniky tady hodně podnikají. Samozřejmě parlament bude muset také vydat souhlas, až rada přijme své rozhodnutí. A my rozhodně vítáme skutečnost, že parlament už se tím teď zabývá, že o to má zájem a rozhodně doufáme, že to pomůže i radě v jejím rozhodování. Balíček kompenzačních opatření, který komise v roce 2007 vyjednala se Spojenými státy, je podle nás dobrý, vzhledem k tomu, jaká tady platí omezení. Já myslím, že zpravodaj situace velmi dobře zhrnul. A totiž Spojené státy se vzdali všech svých závazků, stáhli všechny své závazky v tomto sektoru a bohužel z právního hlediska nemůžeme od, spojeného, od Spojených států požadovat kompenzaci pro sektor, kterého se to přímo dotýká. Nicméně vyjednali jsme se Spojenými státy velmi dobrý balíček, a musíme se na to dívat tak, že na základě Všeobecné dohody obchodu se službami jsme dosáhli nových závazků ze strany Spojených států, které jsou klíčové z hlediska jejich zájmů, třeba u poštovních a kurinních služeb, u výzkumu a vývoje, u technického testování a uskladnění. Víme samozřejmě, že to nedává žádnou kompenzaci hernímu sektoru, ale je to rozumný výsledek. A jak už jsem říkala, komise předložila návrh radě k rozhodnutí, abychom formálně vyjednávání uzavřeli. Bylo to v roce 2008. Už byl ujasněn právní základ, protože možná víte, že rada čekala na rozhodnutí soudu v této věci, kterým by se ujasnil právní základ. A my tedy doufáme, že Rada teď rozhodnutí přijme a parlament bude moct vyslovit souhlas. A opakují, jsme velice rádi, že to projednáváte už teď. A vítáme váš zájem. My dál velice úzce spolupracujeme se Spojenými státy v této věci. Spojené státy zatím také ještě nezavedly balíček kompenzačního opatření a také, jak už jste říkali, jsou tady další iniciativy, které jsou důležité pro tento sektor. A my doufáme, že to poskytne tomuto sektoru nové příležitosti v budoucnu. Mnohokrát děkuji. Janek zahlásil o slovo? Než dám slovo znovu zpravodaj. Jenom taková malá poznámka po vystoupení komise. Pokud je o skupinu zelených, my podporujeme Ehm, stanovisko komise, které nám připadá rozumné. Myslím si, že je tady samozřejmě zatím obrovský průmysl, pokud jde o hry a sázky ve Spojených státech. Víme, že zatím stojí velké finanční zájmy, ale měli bychom z toho vytěžit velké poučení v tom smyslu, že Evropa si přeje zapojit do obchodu i jiné rozměry, než je tedy pouze otázka zboží a služeb. Chceme také, aby tady byly určité zásady stanoveny. Je třeba, abychom se podívali na to, co to tedy znamená, jak si z hlediska případové studie vlastně pro eh, práci tedy určitého dohledového orgánu. A v podstatě ve chvíli, kdy jsme zahájili jednání třeba s Kanadou a měli jsme tedy tento přístup k určitému negativnímu seznamu, vidíme, že to má tedy také svoje dopady. Děkuji. Děkuji, já souhlasím s řadou věcí, které jste právě říkal. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří přispěli do diskuze. Chtěl bych vás ujistit o tom, že jsem otevřený vůči všem připomínkám. Všechno to mohu zapracovat do zprávy. Za druhé, jak už jsem o tom mluvil s většinou hlavních podniků v tomto sektoru, sektoru hazardních her a sázek, společně jsme dospěli k závěru, že samozřejmě, pokud dáme najevo, že toto usnesení pro nás nebude přijatelné, určitě dosáhnou lepšího výsledku na základě nového vyjednávání. Takže na závěr jsem jen chtěla říct, že to je pozitivní přístup, Pokud komise, jak už bylo řečeno v tomto výboru, bude postupovat takto, jsem si jistý, že nakonec dospějeme k dobrému řešení. Děkuji. Děkuji, pane Kutasi. Um, yeah, thank you. Sorry. Děkuji, domluvám omlouvám se, to bylo nedorozumění. Děkuji panu Kutasovi za zprávu. Zatím nemáme žádnou lhutu pro pozměňovací návrhy. Na to si počkáme. Další bod. Tady byla malá změna. Už jsem to říkal na začátku. Pan Dezie musí odejít a žádal, aby si mohl prohodit pozici s panem Žadotem. Já předpokládám, že se na tom dohodli předem a pan Žadot s tím souhlasí. Řekl bych jen, že možná tady budeme mít problém, protože jsme požádali komisi, aby také přišla. Dozvěděli jsme se o tom pozdě, nicméně pan Dezir ví o tom, že možná komise nepřijde včas, aby se mohla vyjádřit, ale snad tady bude. Takže dávám slovo panu Dezirovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Žado za jeho pochopení. Teď se budeme tedy zabývat mm, těmi zprávami pana Žado paní Saifi a mou zprávou, protože se to týká vlastně konzistence obchodní politiky s dalšími globálními aspekty vnější politiky Unie v kontextu globalizace a také zohlednění sociálního aspektu a environmentálního aspektu v oblasti obchodu provozovaného EU. V tomto návrhu zprávy naprosto souzníme s duchem smluv, a to i s jejich literou, pokud jde o obchodní politiku, protože připomínám, že článek 3 smlouvy o Evropské unii říká, že obchodní politika, společná obchodní politika musí zejména přispívat k udržitelnému rozvoji planety, k solidaritě, respektování mezi národy k vykořenění chudoby, k ochraně lidských práv, zejména dítěte, a také tedy eh, k rozvoji mezinárodního práva a zachovávání mezinárodního práva, zejména pokud je o chartu Spojených národů. My se tedy domníváme, že veškeré instituce Unie by měly tedy dbát na to, že ta obchodní politika se netýká pouze tedy té výměny, obchodní výměny statků a služeb, ale že by se to také mělo týkat Eh, naší snahy o to, aby globalizace byla více regulována právě ve prospěch udržitelného rozvoje, ve prospěch pokroku lidstva, ve prospěch obecných zásad mezinárodního společenství, včetně úmluv Spojených národů v oblasti lidských práv, ale také v oblasti životního prostředí a sociálních práv. Krize k tomu ještě dodala tedy další aspekty, ještě je zdůraznila. A je tady samozřejmě otázka eh, sociální odpovědnosti podniků na jedné straně a na druhé straně tedy ta obchodní politika. V té zprávě se neobjevují veškeré návrhy, které Evropský parlament v návaznosti na komisi mohl předložit v posledních letech právě pro podporu většího uznávání například určitých zásad OECD, pokud je o sociální odpovědnost podniků, abychom podpořili veškeré iniciativy, například udělování určitých vysaček, určitého ocenění pro podniky, které tedy se chovají sociálně odpovědně. V té zprávě se také neobjevuje to, co říká paní Saifi ve své vlastní zprávě a co říká potom pan Žado. To znamená otázka, jak můžeme posílit v našich obchodních dohodách veškeré vzájemné povinnosti, které navrhujeme našim partnerům v oblasti zachovávání pravidel eh, organizace, Mezinárodní organizace práce a v oblasti životního prostředí. V této zprávě v podstatě kombinujeme dvě oblasti, které doposud, i když jdou stejným směrem, doposud prolnuty nebyly. To znamená tedy sociální odpovědnost podniků, Chápeme, proč se to tedy neprolnulo s pravidly obchodu, protože je to oblast, která závisí tedy na dobrovolnosti podniků a na druhé straně tedy máme ta pravidla pro obchod, která eh, jsou založena na určité eh, mezinárodně platné smlouvě mezi státy a kde tedy skutečně jsou také ukládány postihy nebo například tedy pozastavení určitých obchodních výhod v případě, že nebudou jisté věci dodrženy u sociálních doložek, u těch kapitol, které se týkají udržitelného rozvoje, tam se nehovoří právě o sociální odpovědnosti podniků. Ehm, maximálně se to tam připomene jenom tedy velmi ehm, jemnými ehm, způsoby vyjádření, například v některých dohodách s Peru, s Kolumbií a tak dále ale skutečně eh, je třeba tedy zdůraznit tento krok sociální odpovědnosti podniků a já myslím, že je třeba, že na tom opravdu můžeme jenom vydělat, že si to musíme uvědomit, protože podniky samozřejmě jsou velmi důležitými aktéry a velké nadnárodní společnosti pro ty sociální odpovědnost je nástroj, který jim umožňuje ujistit se o tom, že nejenom tedy mateřské společnosti, ale také ceřiné společnosti a celá tedy ta řada dodavatelských podniků v té oblasti eh, daňové, sociální a tak dále nejsou tedy ve všech zemích stejně dodržovány. A tyto podniky tedy si musí uvědomit, že by měli tedy nastavit chování tak, že plní tedy cíle eh, sociálnějšího, ličtějšího způsobu globalizace. Čili tyto podniky a jejich dodavatele, jejich ceřiné společnosti jsou skutečně hlavními aktéry mezinárodního obchodu a proto je jistě velmi zajímavé pokusit se o to, aby se v obchodních dohodách mohly explicitně objevit zmínky o tom, jak budeme podporovat podniky při eh, zavádění sociální odpovědnosti, jak tedy zvýšit důvěryhodnost a jak v podstatě, pokud jde o nás, o Evropskou unii, ale potom také pokud jde o třetí země, pokusit se tedy o to, aby skutečně ty všechny státy kterých se to týká, dbali na to, že podniky budou dodržovat pravidla sociální odpovědnosti a jakým způsobem tedy naložit s tím, pokud to chování jejich nebude odpovídat těmto normám. V té zprávě, pokud jde o zásady sociální odpovědnosti, nám nejde o to, že bychom chtěli věci znovu definovat. Chceme v podstatě víc toho, co už se tady dělo na půdě OECD, na půdě Mezinárodní organizace práce a také například na půdě Spojených národů pod v době tedy Kofi Anana, ale také tedy různé návrhy, které přicházejí od Evropské komise, Zelená kniha, Bílá kniha, kde v podstatě komise převzala zásady, hlavní zásady sociální odpovědnosti. Tady jsou nutné dvě hlavní myšlenky za prvé žádáme podniky o to, aby dodržovali právo, což tedy pro nás v Evropě nám připadá jako samozřejmost, protože máme právní rámec, který prostě nelze téměř překročit. Ale je to už určitý cíl, pokud jde o chování těch podniků a jejich dodavatelských řetězců ve třetích zemích. A druhý takový velký tematický okruh je, že tyto podniky musí diskutovat s účastníky celého tohdy, toho, toho jejich řetězce, eh, například z podniky, které mají velký dopad na životní prostředí, pokud mají právě partnery ve třetích zemích eh, všechna ta společenství, kterých se to dotkne, čili je skutečně třeba diskutovat se všemi účastníky o tom, jakým způsobem tedy to jejich chování může přispět k tomu, aby tedy byly nastaveny určité podmínky pro celý ten proces. Čili je tady určitá část, která je spojena s právním rámcem, s právními předpisy, které by v zásadě měli všichni dodržovat, ale to je samozřejmě tedy věc, která se stále častěji objevuje například i v takových oblastech, jako je boj proti daňovým únikům a e, korupci a tak dále. A pak je tady tedy ta voluntaristická složka se snahou v podstatě jít poněkud ještě dále, aby tedy podnik sám, aby tedy si uvědomil, jakým způsobem vlastně se zapojuje do toho sociálního prostředí, jak je schopen mobilizovat veškeré aktéry eh, proto, aby jak si ty věci fungovaly nejenom pro ten zisk, ale aby fungovaly harmonicky i s ostatními aspekty. Takže co navrhujeme konkrétně? Tam, kde tedy už existuje nějaká silná sociální dimenze, tam tedy zapojíme také aspekty sociální odpovědnosti. Tady samozřejmě jsou to různé otázky dodržování sociálních a environmentálních norem, čili navrhujeme, aby tedy ve všech těch závazcích bylo možno navrhnout partnerským zemím, protože bylo zde přijato asi 25 tedy mezinárodních úmluv, aby skutečně tedy se tam objevila ta složka sociální odpovědnosti, a závazky partnerských zemí usnadnit vlastně i soudní spolupráci v případě, kdyby podniky nedodržovaly právní předpisy. Za další navrhujeme, aby ve studiích dopadu, protože často parlament tedy žádá, aby studie dopadu byly provedeny lépe právě ve vztahu k těm dopadům na sociální aspekty, na životní prostředí, aby se tam ještě před vyjednáváním a potom tedy při praktickém provádění té obchodní dohody také zahrnula tedy ta složka dodržování pravidel sociální odpovědnosti ze strany podniků. Zejména pokud je účinky, jaké může mít obchodní dohoda na chování určitého podniku v určitém odvětví například některá dohoda se může dotýkat rybolovu a teď jde o to, jak tedy konkrétně se ujistit o tom, že ty podniky, které působí v daném sektoru budou skutečně dodržovat právní předpisy, které budou vlastně součástí té dohody, které budou tedy stanoveny v té dohodě jakožto vodítko čili chování těch podniků a způsob tedy, jakým se toto chování vyvíjí v souvislosti tedy s tou obchodní dohodou, ale ve světle eh, sociální odpovědnosti podniků. A potom třetí velká taková složka týkající se těch dohod, je zahrnutí doložky o sociální odpovědnosti podniků do všech našich budoucích obchodních dohod a zejména tedy do těch o volné výměně, protože dnes v podstatě tam máme kapitolu o udržitelném rozvoji a v této kapitole o udržitelném rozvoji se navrhuje, aby se tam přidala podkapitola doložka týkající se specifické sociální odpovědnosti podniků. Co by obsahovala taková doložka? Jednak tedy vzájemný závazek mezi tedy Unii a tou partnerskou zemí, aby se podporovaly tedy aspekty sociální odpovědnosti podniků, aby podniky byly povzbuzeny k tomu, že budou přijímat závazky s těmi svými dalšími účastníky, aby potom vyjednávali s místní samozprávou, odbory a tak dále v oblasti sociální odpovědnosti. Dále vytváření kontaktních míst podle vzoru těch, která vznikla z podnětu OECD v rámci podpory sociální odpovědnosti to jsou v podstatě aktéři ze eh, občanské společnosti, odbory a tak dále. To jsou tedy fóra, kde v podstatě mohou například eh, odbory nebo jiné organizace eh, získávat informace, ale také tedy například podávat stížnosti. Za čtvrté je tady povinnost transparentnosti a podávání zpráv, to znamená povinnost aby se pravidelně každoročně uveřejňovala bilance eh, na téma sociální odpovědnosti, aby to tedy bylo zveřejněné, aby to bylo ověřitelné a aby se podle toho dalo zjistit, zda ty podniky dodržují závazky, které na sebe vzali mm, protože je to někdy pro ně důležité i z hlediska marketingu a komunikace. Pak je tady rozměr, který velmi zdůrazňují odbory a aktéři ze eh, občanské společnosti a to je mít tam tedy pro preventivní oblast eh, také tedy zajištěnu sociální odpovědnost v tom smyslu, že třeba ty podniky mohou říci, že některé třeba jejich ceřiné společnosti možná tedy eh, používají třeba dětskou práci a tak dále a že tyto podniky prostě to nemohou všechno ohlídat. Zde je třeba opravdu zdůraznit, že se ten závazek týká celého toho řetězce, tedy od sebe menšího dodavatele až po tu hlavní společnost. Pak jsou tady návrhy, pro případ, kdyby skutečně zcela zřetelně došlo k porušení těch závazků a stávajících předpisů. Zde žádáme, aby existoval určitý mechanismus pro přeskum eh, takovýchto případů narušení aby to tedy mohly provádět příslušné orgány, u nás tedy například komise nebo ten partnerský stát, ale také nezávislé skupiny, které by mohly získat tedy určité pověření na toto téma například různé tedy případy, kdy Mezinárodní organizace práce pověřuje speciální skupiny expertů. A pak je tedy samozřejmě důležité připomenout, už jsme tady o tom hovořili, o případu Union Carbide, Bopal a tak dále, v podstatě případy velkých nadnárodních společností, které skutečně způsobí jaksi velké katastrofy a nikdy vlastně je nikdo ještě právně nemohl postihnout, protože nikdy se nedostali do úlohy skutečně odpovědných eh, vyníků. Takže mít skutečně velmi operativní mechanismus soudní spolupráce který by byl také stanoven v těch našich obchodních dohodách, aby ten mateřský podnik, pokud se například nachází na evropské půdě, nemohl uniknout své právní odpovědnosti, pokud některá z ceřených společností narušila sociální nebo environmentální předpisy v partnerské zemi obchodní dohody. Takže to skutečně je takovým jádrem těch našich návrhů. Nebudu se zmiňovat o všech podrobnostech z této zprávy, ale abych trošičku tedy to teď uzavřel a bude to vlastně i taková možnost navázat potom tou zprávou paní Saifi. Čili v bilaterálních obchodních dohodách se musíme snažit podporovat na těch multilaterálních fórech skutečně tedy tu návaznost mezi obchodní politikou a sociální odpovědností podniků. Například na půdě OECD se skutečně na toto téma hodně teď uvažuje. Mají specifické tedy fórum, které se tím zabývá. A my tady přebíráme i určité návrhy, které už přijal i parlament. Paní Saifi činí totež aby se například také v rámci VTO vytvořila tedy určitá platforma pro diskusy na téma sociálních modelů Čili v podstatě na téma životní prostředí a obchod už takovéto eh, skupiny existují a my bychom chtěli, aby takovýto výbor tedy existoval i pro eh, oblast sociální, to znamená jaksi důstojná práce a obchod. Čili navrhujeme aby při řešení například eh, konfliktů v rámci VTO byla dána možnost, aby se předávaly zprávy, aby je předávala například Mezinárodní organizace práce nebo jiné multilaterální organizace, třeba i v oblasti životního prostředí už to tak dělají. V případě, kdy tedy dojde k porušení sociálních závazků nebo závazků v oblasti životního prostředí. Takže vám děkuji, pane předsedo, děkuji vám kolegové také za veškeré příspěvky, které jsme dostali už eh, vlastně v té první fázi a doufám, že všechny tyto tři zprávy, které podle mne by mohly být vlastně přijaty velmi konzistentně společně, nám umožní i do budoucích diskusí, které povedeme s komisí, pokud je o vyjednávání obchodních dohod, proměnit tedy tyto úmysly v nové doložky těchto obchodních dohod. Děkuji vám. Děkuji, Harleme. Daniel. Milí kolegové, změnili jsme pořad jednání a komise se nemůže zúčastnit této diskuse. A proto požádám o, o to, aby se pořád jednání měnil dostatečně dopředu, aby mohli jednotliví poslanci také reagovat. Na to je třeba dbát do budoucnosti. A to se týká změn pořadu jednání. Pokud je o obsah, já jsem si četl tu zprávu přes víkend a uvědomil jsem si, že je tu několik věcí, které mohu stoprocentně podpořit. Myslím, že ta zpráva je vyvážená obsahuje řadu velmi zajímavých iniciativ a věřím, že bude možné velkou většinou tuto zprávu zde schválit. V globalizovaném světě, který se globalizuje stále více, kde jednotlivé firmy působí přes hranice a kde je stále obtížnější věci z hlediska vlád ovládat, je dobré, aby Evropská unie stanovila určitá politická opatření, aby podniky byly odpovědné. Podniky by to mohly dělat dobrovolně, ale třeba stanovit základní pravidla, aby jejich činnost byla orientována. A to se týká pro ty se týká populace v Evropské unii, ale celého světa. kdyby podniky respektovaly své povinnosti v sociální oblasti, celá řada otázek by, změn, by zmizela z pořadu jednání. Řada nařízení, regulace, to vše by nemuselo být, kdyby podniky plnily své povinnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Pozměňovací návrhy se budou týkat eh, drobností mimo jiné povinnosti v, obla, v oblasti reportingu. Je třeba, aby nadnárodní společnosti předkládali zprávy o své činnosti. Pokud je o malé a střední podniky, tam bychom měli využívat eh, ustanovení v dohodě mezi Evropskou unii a Koreou. pokud eh, budeme očekávat od malého nebo středního podniku, že bude předkládat eh, rozsáhlou zprávu, tak by to bylo příliš velká zátěž. Děkuji zpravodaji, pracoval skvěle. A v souvislosti se zprávou paní eh, Toky Saifi, a myslím, že co tady zaznělo, je dobrá přezvěst v naší budoucí práci. Děkuji, Danieli. William Hrabě z Dartmouthu. To je jediná příležitost, mě lidé žádají o to, abych si pustil mikrofon. Zaprvé pan Ari, byl velmi výmluvný. A nevím, jestli překlad vše přenesl. Obchod je prostě obchod. Obchod se týká obchodních činností. E, zásady obchodu jsou takové, že někdo je schopen lépe vyrábět či prodávat než někdo jiný jinde. A obchod nám umožnil využít určité specializace v minulosti. A díky tomu jsme se dostali tam, kde jsme teď. Ale to je prostě obchod, to není žádný politický nástroj. Není to obchodní politika by neměla být politickým nástrojem. A musím také říci, a nechci to nějak zosobňovat, mám velkou úctu, mám úctu ke zpravodaji v osobní rovině, ale to základní nasměrování a myšlenky v pozadí komentářů pana Dezíra byly předloženy řadě voličů na řadě míst v posledních pěti letech a, a byly globálně zamítnuty. A obecně myšlenky pana Dezíra, myšlenky pana Dezíra jsou na ústupu. A tady je snaha manipulovat obchodní politiku Evropské unie a ty myšlenky globálně byly odmítnuty v řadě zemí, zejména v mou vlastní zemi. Jak eh, pan zastupující předseda výboru dobře ví, a bylo by šokující pro pana Dezíra, kdyby věděl, že to, co navrhuje, vlastně zbavuje vlivu voliče. A je to v zásadě proti demokracii. Pan Dezír je bytostný demokrat a proto bych ho požádal, aby se zamyslel z demokratického hlediska na dopady toho, co navrhuje. A musím říci, že Evropská unie, jak se jí nyní říká, má dlouhou minulost různých ambicí mimo vlastní území. A Tady je další pokus potvrdit, dát Evropské unii další nástroje, které by měly být používány mimo vlastní území, tedy na, mimo území členských států. A proti tomu jsme rozhodně. A to podvazuje evropský obchod. A právě v době, kdy obchod a ekonomické impulzy a ekonomická moc se přesunuje na východ a bude se přesunovat na východ urychleně, pokud takovéto záležitosti a takovéto návrhy jsou realizovány a proměňují se v zákon. Přes, přes osobní obdiv si myslím, že komentáře pana Kasperyho jsou depresivní a věřím, že rozum převládne až do pléna a tato zpráva bude důrazně upravena. Pozitivně chci říci, beru na vědomí a souhlasím s tím, že by měly existovat rovné podmínky. A aspekt rovných podmínek, což je velmi drobný aspekt toho, co bylo navrženo, tak to je věc, kterou bychom snad mohli podpořit. Děkuji, Williame. Vždycky se podaří díky vám rozproudit debatu. Ano, a jasnosti také, říká řečník. Christine Biden. Katrin spíše. To nevadí, to se bude každý. Já si zapínám mikrofon nejenom pro ty, kdo nehovoří anglicky, ale i pro tlumočníky. Já tuto zprávu vítám Velice ráda ji vidím. Ještě se k ní vyjádřím. Ale dosti mi brání to, že anglický překlad byl k dispozici až včera pozdě odpoledne. Přestože o něj žádáme řadu dní. Mám tady angličtinu z jiného výboru, který už to viděl ale je opravdu těžké o něčem pořádně debatovat, když máte text před sebou teprve pár hodin. Panu Dartmouthovi bych řekla, že je naprosto zásadní, abychom se tomu věnovali. Protože příliš často se stává, že podniky omezují naše vlastní zákony uvnitř Evropské unie, ale potom naším jménem tyto normy obcházejí. Do Evropské unie se dostávají zisky, takových případů je spousta. Nedávno jsme řešili případ Kolumbie. To je velice dobrý příklad toho, kdy evropské podniky měly velice špatnou pověst, pokud je o to, jak zacházeli se zaměstnanci v třetí zemi, tedy mimo území, kde je můžeme sledovat my a kde my proti ní můžeme zasáhnout. A kdy ta země jako taková není schopná anebo není ochotná zasáhnout proti takovým podnikům. A proto je velice důležité, až budeme vyjednávat s třetími zeměmi, abychom tam zapracovali takové standardy, které chceme uplatňovat v Evropské unii. Na první pohled mám obavy z toho, že tady nemáme nic, co se týče vymáhání a sledování. Chápu, že k tomu musíme přistupovat konstruktivně, takto se na to musíme dívat, ale stejně si myslím, že se příliš často stává, že podniky si dají na webové stránky krásné věci, krásná prohlášení, ale v praxi to tak pak není. Můžeme se jenom podívat na deltu Nigeru. Vidíme tam celou řadu evropských společností a vidíme, jaký dopad má jejich obchodování v této oblasti. Takže tím já bych se zabývala, jak to budeme vymáhat, jak to budeme sledovat a jak dosáhneme toho, že tyto podniky skutečně budou uplatňovat rozumné standardy třetí zemí. Děkuji, Katrin. Čtyři další Schulz, Taylor, Lange a Langfried. A rád bych teď uzavřel seznam. Tak pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, domnívám se, že díky této zprávě, kterou vidím v interakci se zprávami paní Saifi a pana Žado, tedy opis budoucí obchodní politiky, Myslím, že budoucnost jde správným směrem a já bych chtěl výslovně poděkovat zpravodaji za toto. A myslím, že to jsou velmi populární témata, o kterých hovoří a veřejnost se o ně zajímá. Když pan Dezir říká, že nechce měnit společenskou odpovědnost podniku jako takovou, zejména v současné podobě, která po léta byla budována a rozvíjena, že chce vlastně de facto v ní pokračovat, tak s ním souhlasím, ale bude třeba některé věci ověřit, protože v maličkostech se nalézají největší problémy. A podniky ve světě, kde je tvrdá konkurence, jsou nuceny porušovat eh, právě tyto aspekty vlastní odpovědnosti. Je třeba dbát toho, aby ta ustanovení byla úplně jasná a byla předmětem jasných závazků. A proto mu chci skutečně poděkovat za to, co uvádí ve zprávě. Jedna myšlenka, kam, které se vrátím v souvislosti se zprávou Janik Žado. Možná bychom měli říct si jasněji, že Projednáváme tyto zprávy v klíčové chvíli. Budeme mít slyšení o strategii, obchodní strategii Evropské unie s perspektivou na rok 2020. A tyto zprávy jasně naznačují, že budoucnost obchodní politiky EU znamená se vyrovnat s výzvami v těchto zprávách a je třeba to skutečně potvrdit. Pro mě je to odpovědnost našeho výboru, odpovědnost Evropského parlamentu při uzavírání obchodních dohod. A závěrem jedna úvaha. Hovoříme o obchodních vztazích, ale domnívám se, že musíme pochopit, že to, co říkáme o mezinárodním obchodu, má také významný dopad pro obchod uvnitř společenství. obchod uvnitř společenství nadnárodních společností také má dopad, pokud jde o společenskou odpovědnost. Měli bychom zabraňovat eh, delokalizacím a narušení eh, obchodní hospodářské soutěže mezi zeměmi. Děkuji, pane Šulci. Pan Taylor. Děkuji, pane předsedo. Hrabě z Dartmouthu a jeho verze rozvoje civilizace, která popírá společenskou odpovědnost podniků vůči obchodním partnerům, je menšinová a podle mě je to výzva jak pro rozvoj, tak pro civilizaci. Je to spochybnění těchto dvou pojmů. A pokud jde o zprávu pana Dezíra, tak mu chci poděkovat za jeho práci a skutečně mohla tato zpráva přijít v angličtině dříve a já bych byl vděčný za informace o budoucím vývoji v tomto směru. Některé věci ve zprávě důrazně naznačují, že CSR by měla být svázána s otázkou lidských práv a s normami v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí. Ale je důležité uznat, že dobrovolný přístup a dobrovolné kodexy chování, dobrovolné reporty byly až dosud neúspěšné, pokud je o významné změny a myslíme si, že CSR by měla být záležitost povinná a měla by to být také jasná případně právní odpovědnost. A měly by být také části rozpočtu určené pro tuto oblast. Budeme předkládat pozměňovací návrhy, až budeme mít možnost se plně seznámit s podrobnostmi této zprávy. Děkuji. Děkuji, Bert. Dankeschön. Also ich begrüße... Mnohokrát děkuji. Já tady mohu plně podpořit kolegy. Pokud chceme brát vážně Lisabonskou smlouvu a hodnoty a principy, které jsou v ní zakotveny, hned v prvním článku, pak naše politiky a jednotlivé výzvy, před kterými stojíme, a to, co s nimi děláme v Evropské unii i mimo Evropskou unii, je jedno a to tež. Potřebujeme vyvážený přístup, musí to být všude stejné. Ty principy a hodnoty zůstávají stejné. A proto rozhodně mohu podpořit tuto zprávu. A jednoznačnou odpovědnost podniků, když dělají něco mimo Evropskou unii. A toto by opravdu mělo být zapracováno do těch jednotlivých smluv a dohod pro obchod. Pokud jde o kontroly, pokud jde o dohled, to znamená 12E a F. To je ta otázka kontrol a odpovědnosti. Tady bychom možná měli zapojit třetí strany, nevládní organizace, odbory. Ti by se také mohli zapojit. Mohli by se zapojit do dohledu, abychom zjistili, jestli jednotlivé odpovědnosti plní, podniky plní své povinnosti. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Děkuji, Roberte. Já myslím, že tato konkrétní zpráva je vynikající. A v podstatě postihuje všechno, co se mohu postavit i já. Chtěl bych se vyjádřit k některým věcem, které mi připadají zvlášť dobré v této diskuzi. Samozřejmě musíme vycházet z toho, že obchodní politika je politikou. Ale i politikou, nejenom obchodem. Máme tady tedy i politické cíle, které se odráží v obchodních politikách. A pokud chce Evropská unie obchodní politiku, která nezohledňuje osud jednotlivých osob, které jsou v určitém zajetí, tak se jedná o porušování lidských práv. Takže tato konkrétní zpráva, která se dotýká i ochrany práv osob, které žijí jinde, těch stejných práv, která chceme i my, je skutečně nesmírně důležitá. A proto bych chtěl poukázat na to, že samozřejmě každý členský stát vstoupil do Evropské unie dobrovolně. Nikdo je k tomu nenutil. A také dobrovolně přijal jednotlivá nařízení, ustanovení a tak dále. O tom všem se musí rozhodovat na úrovni Evropské unie. A hrabě z Dartmouthu možná nebyl demokraticky zvolen, ale já ano. Děkuji. Ano, jak asi lidé dnes koho volí demokraticky. Georgi, obvykle, když uzavřu seznam, tak ho opravdu uzavřu. Ale dám vám 30 sekund, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám takový jeden postřeh. Především bych chtěl poblahopřát panu Dezerovi k jeho příspěvku, k této zprávě. Vidím, že další téma bude téma paní Saifi. A tyto zprávy jsou si v podstatě velice podobné, pokud je o to, čeho se dotýkají. A já si myslím, že klíčovým slovem je tady, nebo klíčová fráze se objevuje v názvu zprávy paní Saifi. A já si myslím, že zpráva pana Dezira by měla jak, jaksi spadat pod zprávu paní Saifi. Neboli, měli bychom mít jeden text, jednu zprávu. Já nechápu, proč to rozdělujeme na dva texty. Proč tyto věci takto členíme. Samozřejmě vážím si výboru pro práva žen, ale to vypadá jako typ zprávy, kterou připravuje právě výbor pro práva žen. Možná, že bychom měli mít určitá ustanovení, ale ta ustanovení mají deklaratorní povahu. A v současné chvíli nemáme informace, nemáme údaje, které k tomu potřebujeme. A možná, že příliš dlouze o takovýchto věcech diskutujeme. A mnohokrát děkuji za slovo. Děkuji komise Sandro Callahan. Omlouvám se, že jsem to jméno předtím popletl. Děkuji. My rozhodně vítáme tuto zajímavou zprávu pan Desira. Je tam celá řada námětů k zamyšlení. Přichází v pravý čas, zvlášť proto, že v současné chvíli samozřejmě mluvíme o budoucí investiční politice. A tady je velice silná vazba, protože mluvíme o národních společnostech, které investují v zahraničí. A přichází také v době, kdy řada generálních ředitelství v celé komisi pracuje na novém sdělení o sociální odpovědnosti podniků a samozřejmě přichází také v době, kdy všichni členové OECD v současné době pracují na aktualizaci směrnic OECD, pokynů OECD a ty zcela jistě zohlední otázku dodavatelského řetězce. Takže je tady celá řada zajímavých námitů k zamyšlení v době, kdy je skutečně potřebujeme. Samozřejmě je to obtížná oblast musíme se pokusit o správnou rovnováhu. V současné době platí dobrovolný přístup. V některých případech to jistě funguje lépe, v některých hůř. My se snažíme najít tu správnou rovnováhu, abychom zajistili, že podniky nikomu nebudou škodit, budou dodržovat zákon, budou se chovat odpovědným způsobem, ale současně musíme podnikům umožnit aktivně působit ve prospěch jednotlivých společenství a využít kolektivní výhodu. A není snadné najít rovnováhu mezi těmi dvěma věcmi. Takže se musíme zabývat i praktickým kontextem. Jedná se o právní dohodu mezi dvěma státy a mluvíme o nadnárodních společnostech, ale v dnešní době tyto nadnárodní společnosti nejsou vždy obrovské ropné podniky, mohou to být i maličké společnosti z hlediska investorů. Takže kontext je dosti komplexní a já myslím, že v té zprávě je celá řada zajímavých námětů a komise se jim jistě bude zabývat. Děkuji. Harleme, můžete to velice rychle zhrnout? Oui. Děkuji, Roberte. Milí kolegové, děkuji za vaše povzbuzení, za návrhy upřesnit a doplnit některé části zprávy. Děkuji panu Kasparimu za podporu. Myslím, že bychom se měli zabývat tím, jak rozlišovat to, co požadujeme po největších podnicích a co se týká malých podniků, které přesto působí mezinárodně. Komise to připomněla, existují malé podniky, které mají významnou mezinárodní roli a nemají nutně prostředky jako velký podnik. Aby čelili stejným povinnostem, musí dodržovat určité závazky, ale možná ty zprávy, které mají zveřejně, by neměly být tak náročné. Pane Dartmouthy, my bychom mohli pokračovat v rozhovoru, možná i u kávy, ale trade is trade, samozřejmě, když říkáte, že vlastně jediné, co se počítá, je, že ten, kdo vyrábí lépe, je někde jinde. Nemůžeme se to držet, protože potom bychom mohli vyrábět díky dětské práci, práci vězňů, a díky ničení životního prostředí. To nemá žádný smysl, nemá to smysl pro nás, nemá to smysl pro naše partnery a dobře vidíme, a to je v duchu smluv. Připomněl to pan Lange, článek první i článek třetí. Obchodní politika je skutečně nástrojem naší vnější politiky a snažíme se podporovat hospodářskou činnost a zaměstnanost. A je to také cesta, jak podporovat další pravidla pro lepší svět. A tady bychom si asi rozuměli. Takže nemůžeme mít za to, že je to v rozporu s demokratickými tužbami. Volby se prohrávají a vyhrávají a střídá se to, takže ve většině zemí veřejnost je velmi pozorná vůči změnám. A příspěvek k rozvoji společnosti by neměl být pouze ve prospěch podniku a na úkor společnosti a to od nás čekají voliči. Čekají to i od politik Evropské unie. Paní Berder má pravdu. Otázka kontroly, jak jsou aplikovány závazky podniků, způsob, jak budeme kontrolovat soulad mezi praxí a závazky, to je ústřední otázka v oblasti společenské odpovědnosti podniků. A tady bychom měli rozvíjet i návrhy, které jsou obsažené ve zprávě. Jak řík, říkal pan Scholz, je třeba také vytvořit souvislost se strategií 2020 a s eh, globální strategií Evropské unie. Zdůraznil také kontrolu a účinnost závazků, které, do kterých vstupujeme. Pan Taylor odpověděl panu Dartmouthovi a řekl, že v určitém slova smyslu v rámci eh, CSR se objevuje nejasnost, co by mělo být dobrovolné a co by mělo být předmětem povinnosti. Já jsem řekl, že první rozměr společenské odpovědnosti podniků je respektovat zákony. A to je, to je povinné. Jak řekl pan Kaspary, kdyby všechno dobře běželo v ideálním světě a všichni by dodržovali dobrovolně tyto povinnosti v oblasti odpovědnosti vůči životnímu prostředí a dalším otázkám, tak by to nebylo potřeba. Takže je, potř- je třeba doplnit některé závazné aspekty. Zapojení sociálních partnerů a nevládních organizací, to je další aspekt, který funguje či nefunguje v jednotlivých zemích, také podle sdělení OECD. A pokud někde občanská společnost může eh, poskytnout svědectví a může zdůraznit zjištění v kontaktu se sociálními partnery, to je velmi důležité pro to, aby CSR měla větší ohlas. Souhlasím s panem Lightfriedem, pokud je o politický rozměr a reakce na pana Dartmoutha, děkuji také Evropské komisi. To, co tady eh, děláme a proto je tu souvislost eh, se zprávou pana Žado, a také se zprávou, kterou připravuje v oblasti investic. To také souvisí se všemi novými rozměry politiky vnějších ekonomických vztahů EU, obchod, investice a také veškeré práce, které běží, pokud jde o hlavní směry v oblasti společenské odpovědnosti podniků v rámci OECD a OSN. A tady očekáváme novou zprávu, která se bude mimo jiné týkat zásobovacího řetězce a celé struktury partnerských vztahů podniku. Děkuji vám, myslím, že termín pro pozměňovací návrhy je poměrně krátký, ale budeme moci obohacovat eh, tuto práci. Děkuji, pane Dezíre. Termín pro pozměňovací návrhy je 30. Eh, září do 6 hodin večer. Je to poměrně napjaté. Není to 5. října? Mně se zdálo, že byl termín do 5. října. Problém tkví v překladech. Mohli bychom to posunout, ale pak bychom mohli mít problém, co se týče překladu zprávy myslím, že plánujeme plénum v listopadu. Samozřejmě máme mezi tím zasedání výboru. Nevím, co si myslí kolegové, ale je třeba zajistit eh, čas na překlady, ale také je třeba zajistit čas na zpracování pozměňovacích návrhů. Ano, já bych se k tomu přidala. Tu zprávu jsme dostali v angličtině včera večer a teď máme dva dny na to, abychom to strávili. To je opravdu málo času. Takže 5. října. Ano? Všichni jsou spokojení. Já to nechci, nechci se stavět proti tomu, co zaznělo, ale 30. září je přeš krátká doba. Řada lidí se do toho zapojila, do té skvělé práce Harlema Dezíra. Myslím, že by to měla být delší lhuta. Daniel? Ano, já si myslím, že 5. října by měla být minimální lhůta. Ale chtěl bych prostě požádat, abychom dostali dost času. Ten čas potřebuje i zpravodaj. Opravdu to musíme zpracovat velice rychle na listopadovou plenárku. A pokud budeme mít jenom pár dnů nebo pár týdnů, budeme pod velkým tlakem. Když se podíváme na plenárku, na poslední plenárku, tam byl určitý prostor. Takže já se ptám, jestli to musí být 5. říjen, nebo jestli bychom mohli mít víc času. Na tom 5. říjnu jsme se dohodli. Problém je ten, že 25. října se bude hlasovat ve výboru, ne na plenárce. Taková je tedy situace, dohodli jsme se na 5. říjnu. Jste spokojení? Dobře. Oui, euh, merci, euh, cher Robert. Monsieur... Ano, děkuji, vážený pane předsedo. Chtěl bych, chtěla bych poděkovat Harlemu Dezírovi za vystoupení, které zde přednesl, za práci, kterou odvedl na své zpráci. Skutečně ta jeho práce, zpráva paní, pana Žado a moje vlastní zpráva jsou skutečně mezi sebou propojeny a naprosto se připojuji k té odpovědi, která zazněla na adresu pana Barona, skutečně jaksi obchod je obchod, ale ne za každou cenu. Čili mnoho věcí už zaznělo a já bych teď skutečně chtěla se podívat na tu zprávu už konkrétně. Zaujali jsme vlastně dva takové přístupy. Za prvé zapojit více do mezinárodních dohod a lépe tedy prakticky dodržovat evropské hodnoty v oblasti sociální a environmentální. Na druhé straně zajistit reciprocitu výměny s různými obchodními partnery. V tomto smyslu ta diskuse vlastně plně eh, odpovídá tedy i závěrům eh, z Evropské rady, kde se skutečně dohodlo, že je zcela zásadní rozvíjet obchod se strategickými partnery, abychom přispívali k oživení ekonomiky a k vytváření pracovních příležitostí, ale že je stejně nezbytné, aby tato obchodní politika byla založena na reciprocitě. Tady se neříká, že by měla být vlastně stejná, úplně stejná pravidla pro práci všude, že nelze tedy úplně na stejnou rovinu postavit bohaté i chudší země, ale že je skutečně třeba eh, zabránit tedy neloajálním způsobům obchodu. Jde nám tedy o dodržování norem na multilaterální úrovni, na bilaterální úrovni a také na jednostrané unilaterální úrovni. Na té mnohostrané multilaterální tam je skutečně třeba, aby byly předloženy konkrétní návrhy na téma tedy sociálních norem. Je skutečně třeba, abychom mohli zavést nové systémy světové zprávy, abychom mohli spolupracovat s Mezinárodní organizací práce, která by tedy byla v podstatě vždy dotázána, pokud by se kladly otázky zcela zásadního rázu v oblasti pracovního práva. Pokud jde o životní prostředí, tady připomínáme nezbytnost podpořit vlastně dostupnost zelených technologií a zelených výrobků, aby se postoupilo také ve vyjednávání, pokud jde o další body týkající se článku 31 prohlášení z Doha a dále se také navrhuje vytvoření celosvětové organizace pro životní prostředí, která by umožnila dát zachovávat tedy normy pro životní prostředí. Svým způsobem by se právo pro životní prostředí, pracovní právo mělo dostat vlastně na stejnou úroveň jako právo obchodní mezinárodní instituce jako Mezinárodní organizace práce nebo nějaká budoucí celosvětová organizace pro životní prostředí by mohly skutečně tedy eh, potom vystupovat i třeba po obchodních sporech na základě předběžných otázek. Pokud jde o bilaterální úroveň, zde přinášíme také několik konkrétních návrhů, zejména pokud jde o používání studií dopadu na udržitelný rozvoj. Domníváme se, že by se měly provádět, jakmile tedy bude takováto dohoda zavedena, podepsána. Navrhujeme aby se v eh, dohodách o volné výměně zaváděla flexibilita, postupnost, pokud jde o dodržování sociálních norem a norem v životní, oblasti životního prostředí. Jde skutečně o to, abychom v rámci tedy těch dohod o volné výměně zachovávali právě pravidla sociální a environmentální oblasti, Čili nejde ani o to, aby se vytvářely nějaké sankční mechanismy, ale přitom připomínáme možnost posílit různé rozhodčí skupiny, fora pro výměnu a dialog v rámci občanské společnosti a také hm, možnost tedy urovnávat spory s tím, že by se případně mohly tedy stanovit i pokuty, když by se nedodržela kapitola týkající se udržitelného rozvoje. Zde tedy budu žádat zástupce Evropské komise, aby se k tomu vyjádřili v okamžiku, kdy Evropská unie sjednává dohodu o volné výměně s Kanadou, až by bylo jistě velmi zajímavé, abychom v podstatě měli tedy diskusi o zavádění postihů, pokud jde o nedodržování zásad Mezinárodní organizace práce a vůbec v oblasti pracovního práva na té úrovni jednostrané, potom v rámci procesu revize systému SPG+, v podstatě vyzýváme komisi k tomu, aby uspůsobila kritéria pro používání tohoto režimu, aby skutečně je mohly co nejvíce využívat co nejméně vyspělé země a aby se mohly eh, zde opírat o určité konkrétní eh, systémy kritérií. Chtěla jsem v této zprávě vlastně opustit tu půdu jenom dobrých úmyslů. Je to velmi složité téma, je třeba zachovávat rovnováhu mezi obchodem, tím, jak tedy Evropská unie hodlá obchodovat, když diskutujeme také o strategii pro rok 2020 a jak taky komise a ostatní tedy instituce Evropské unie eh, pracují na opatřeních, kterými se to bude provádět v konkrétní rovině. A opět zdůrazňuji, že tedy ty naše tři zprávy, o kterých zde již byla řeč, se skutečně navzájem doplňují a že jsou tedy konkrétní výzvou pro občany. Robert, merci. Ano, děkuji, Roberte. Já bych chtěl poděkovat Toky za její zprávu protože v podstatě se tam objevily tedy hlavní aspekty, kterými se teď zabývá náš parlament. Připomněla se tady otázka té doplňkovosti, zase návaznosti na zprávu Harlema a Janika. V podstatě, co je tady skutečně velmi důležité, co je prioritní, ehm, celá řada kolegů o tom hovořila, že skutečně se máme snažit o to, aby obchod přispíval k rozvoji, rozvoji spravedlivému, který prospívá všem, abychom skutečně dosáhli sociálního pokroku i pokroku v oblasti životního prostředí. Nemám vlastně příliš mnoho připomínek k tomu, co zde zaznělo. Jednu takovou obecnou poznámku. Global Europe v podstatě nesplnila naše očekávání návrhy, pokud tedy o tom něco vím, o strategii 2020 a obchodních aspektech, to také v podstatě není úplně na té úrovni, jakou bychom mohli očekávat ve vztahu k takové otázce, protože filozofie zůstává stejná. Je to otázka otvírání trhu, ale jako by to byl vlastně účel sám o sobě, aby se trhy otevřely. Před nějakou dobou Eh, tady komisař říkal, že jaksi obchod si nevystačí sám pro sebe. A já, pokud jde o pozměňovací návrhy, myslím, budeme mít příležitost ještě je předložit, pokud jde o zprávu paní Tokie Saify. Myslím si, že zavádění těch sociálních a environmentálních norem, a to není v té zprávě obsaženo, podle mě musí být tedy právně závazné, protože jinak v podstatě se nemusíme o nic snažit, protože jinak po celá léta již tady přinášíme krásná prohlášení, ale nikde se nic konkrétního neděje. Já bych skutečně chtěl, aby se to stalo právně závazným a zároveň Jde o to, abychom v podstatě tyto nástroje neukazovali v nějakém protekcionistickém světle. Jde skutečně o to, abychom vytvářeli prostředí pro partnerské vztahy. Nemá to být právě postaveno jenom všechno na těch sankcích. Já bych chtěl říci, že skutečně musíme být především eh, naladěni tak, abychom přinášeli opatření, že budou skutečně účinná. A pak je tady jeden bod, v té zprávě se objevuje jedna věc, která mne příliš neznepokojuje, nicméně vzbuzuje ve mně otázku, a to je ta reciprocita. Ta otázka reciprocity se zde řeší ve vztahu ke třetím zemím velmi silně a vlastně vytratila se z toho úplně ta dimenze určité eh, asymetrie. Já myslím, že skutečně tady ty věci nejsou úplně srovnatelné, že tedy ta určitá asymetrie by se tady zmínit měla. Čili to je jeden bod, který bych chtěl k té zprávě říci, ale jinak ji v každém případě gratuluji. Děkuji, Kadery. Mám tady ještě dva, tři další řečníky. A pak uzavírám seznam. Dobře, děkuji. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za zelené u této důležité zprávy bych rád poblahopřál paní Afi Safi k vynikající práci. Ta zpráva nemohla přijít ve vhodnější dobu, protože se blížíme k návrhu nebo navrhování nové obchodní politiky pro EU a já si myslím, že je opravdu důležité, aby otázka lidských práv, sociální povinnosti podniků a sociálních a environmentálních standardů byla plně zapracována. A vítáme všechny výzvy k udržitelnému rozvoji, aby se taková kapitola stala závaznou součástí dohod o volném obchodu. A je tady také ten výborný nápad zapracovat sem podmíněnost, aby další liberalizace a přístup trhu byly závislé na tom, jak to bude vypadat v oblasti lidských práv a sociálních a environmentálních standardů rád mohu souhlasit s návrhem, abychom vytvořili světovou environmentální organizaci. V návrhu zprávy také máme návrh na posílení postavení Mezinárodní organizace práce. Já myslím, že to můžeme rozhodně uvítat. A je tady několik oblastí, kde bychom však návrh zprávy mohli pozměnit. Nesouhlasím se s propadajkou v tom, že doložka o lidských právech v dohodě o volném obchodu s Kolumbií je dostatečná. To je jakýsi vzorec, který postrádá obsah. Musíme s tou udělat něco závazného, musíme tam mít i nějaké sankce. A to ve všech současných i budoucích dohodách o volném obchodu. A také si myslím, že bychom měli zmínit to, že výbor VTO pro obchod a životní prostředí by mohl být podstatně posílen. A stejně jako Janik Jado, já navrhuji, abychom pozměnili určitou formulaci v odstavci 9, co se týče nástrojů pro změnění důsledků změny klimatu. A kromě toho bych byl rád, kdybychom zatlačili na zavedení nějakého mezinárodního právního rámce pro lidská práva na multilaterální úrovni. Já myslím, že kritéria z hlediska lidských práv potřebujeme dál rozpracovat pro další právní rámec pro investice, což je nová pravomoc Evropské unie. A týká se to i regulačního prostoru hostitelských států, musí tam mít jednoznačná odpovědnost a musíme uplatňovat určité právo i na národní společnosti. A potřebujeme také určitou šablonu pro hodnocení legislativy Evropské unie, pokud je třeba o veřejné zakázky, abychom přišli na to, kde je to v rozporu s požadavky na lidská práva. A poslední věc, rozhodně potřebujeme prioritu pro otázku přístupu obětí k soudu, pro otázku ochrany obětí a odpovídající nápravy. Takže budeme předkládat odpovídající pozměňovací návrhy, nicméně chci poděkovat zpravodajce za její práci. Děkuji. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že je správné, že diskuse týkající se v globalizace a potíží, na které naráží naši spoluobčané, když se snaží pochopit význam evropské obchodní politiky a co znamená sociální, fiskální, environmentální dumping, pronikají tedy do práce našeho výboru. Já myslím, že to je dobrá zpráva A skupina zelených se domnívá, že zpráva paní Saifi je velmi kvalitní. Jak řekl Kader Arif, je potřeba vyjasnit koncept reciprocity, který je zmíněn, pokud se nepletu, v úvodním ustanovení C. Nacházíme se v oblasti reciprocity práv anebo v reciprocity vzájemně poskytnutých obchodních výhod. To bylo tématem dohod o ekonomickém partnerství. Jaká by měla být úroveň té reciprocity? A paní Saifi jsme již eh, sdělili naše pozměňovací návrhy u odstavce 9. Mělo by být jasně uvedeno, že klimatická vyjednávání probíhají zejména na půdě OSN a nikoli na úrovni která se objevuje v, jeho, v jejím textu, tedy na úrovni určité G20 v oblasti klimatu. Děkuji, Catherine. Já se omlouvám. Tato debata, která přichází v patách té předchozí, opravdu přichází v pravý čas, ale trošku matoucí. Protože některé z těchto věcí máme v obou zprávách. Nicméně tato podle mě obsahuje klíčovou záležitost, a totiž environmentální standardy v obchodu. Ty jsou naprosto klíčové, nejenom z hlediska dobrých obchodních praktik, ale také z hlediska přežití nejen Evropské unie a obchodní politiky Evropské unie, ale i lidských životů, života člověka na této planetě. Příliš často na sebe tyto dvě věci narážejí lidská práva a životní prostředí, když se třeba mluví o původním obyvatelstvu, o odlesňování, mluvíme o lidských právech, anebo o právech životního prostředí. Ty věci jsou úzce propojené. A já to vítám, já toto vítám. Jsou tady určité věci. Zase jde o to vymáhání, vynucování a sledování a předběžné vyjednávání. Tam musíme jít příkladem. A právě u této věci, zvlášť když mluvíme o environmentálních standardech, je pak velice těžké říct nějaké třetí zemi, my nechceme, abyste káceli lesy, ale přitom to může být jejich jediný zdroj, se kterým mohou obchodovat, takže je to velmi těžké. Musí se to dělat citlivým způsobem, ale musí se to vynucovat. Protože v současné době jenom krademe zdroje rozvojovým zemím. Neobchodujeme otevřeným způsobem, a američané začali podávat zprávy o tom, co se platí za to zboží a možná, že o tom bychom dlouhodobě také mohli uvažovat. Děkuji, Joe. A musím vás požádat, abyste byli stručný, protože jste přišel pozdě. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Teprve jsem přiletěl, proto jsem přišel pozdě. Já vím, že máte pochopení. Nicméně, já nejsem spokojený s touto zprávou. zaměřuje se na správné cíle, co se týče lidských práv, sociálních a environmentálních standardů, ale podle mě toto není jádrem těch požadavků, co se týče toho, jak by se mělo obchodovat. A velké komerční zájmy Evropy jsou podle mě tímto textem zásadně podkopány a to víc než otázka sociálních a environmentálních standardů v mezinárodních dohodách. A velice vágně se tady uvádí, co by se mělo udělat. Je tady například výzva z hlediska eh, Mezinárodní organizace práce, aby měla postavení pozorovatele. Ta, to není žádná zásadní změna. A já myslím, že realita obchodu Evropské unie a realita v oblasti lidských práv a environmentální obavy to jsou věci, které nám v praxi ukazují třeba nedávná dohoda s Kolumbií, kterou jsme uzavřeli o obchodu. Taková je bohužel realita. Evropská unie je ochotná uzavřít dohodu s takovouto zemí, která vážným způsobem porušuje lidská práva. Pane předsedo, já bych rád požádal, aby všechny dohody o obchodu požadovali, že všechny strany musí ratifikovat a implementovat především zásadní základní dohody OSN o lidských právech a tak dále. A veškerý, veškeré doložky o udržitelném rozvoji a tak dále v těchto dohodách by měly mít stejnou závaznou povahu jako ustanovení o trhu. A také zásadní, aby se do toho zapojili zástupci pracovníků, veřejných organizací, co se týče těchto aspektů v, obchodách, v dohodách obchodu. Já jsem nedávno byl s delegací v Kazachstánu. S, tom, s tím nemáme dohodu o volném obchodu, ale řada evropských podniků tam má velice lukrativní smlouvy, například na energetické výrobky. A my jsme zjistili, že co se týče lidských práv a potlačování těchto práv a politických práv, například byla tam obrovská brutalita v kazachských věznicích, to bohužel neustalo. Země Evropské unie dali předsednictví OECD Kazachstán, OPEKu Kazachstánu. Takže máme tady velkou mezeru mezi tou základní myšlenkou a tím, jak je to vlastně v praxi. A to se musí zdůraznit. Děkuji, čau. Nyní dám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ty zprávy a zejména tedy zprávu paní Saifi. Eh, samozřejmě se pokusím i odpovědět na otázku, kterou položila autorka zprávy. Ta zpráva je velmi eh, taková úplná, zároveň dostatečně stručná. Jsou tady určité eh, kroky, které teď provádí komise. Na druhé straně jsou určité prvky, které si zaslouží posílení pro zlepšení stávajících nástrojů. A za třetí jsou tady také určité tedy návrhy, jak vlastně působit do budoucna, jaké budoucí iniciativy by mohly být přijaty, věci, které ještě posud tedy neexistují, které ještě evropské instituce nedělají. Komise samozřejmě je ochotná se podílet na diskusích o těch nových myšlenkách, o těch nových návrzích, ale zároveň je třeba přihlížet i k celé řadě technických eh, aspektů a tím se dostáváme třeba k těm pokutám, kde paní Saifi právě žádala komisi, aby se eh, k tomu vyjádřila, pokud je třeba o způsoby, jak se to řeší v eh, Americe. V podstatě jsou tady tři, vlastně čtyři modely, ale já se zmíním o třech. Jedna otázka tedy těch sociálních a environmentálních aspektů v obchodních dohodách. Jedna, který je možnost vlastně stanovit právní závazky které potom doprovází určité monitorování, kontrola a účast tedy eh, občanské společnosti. To se snaží tedy komise prosazovat. Dále je tady ten model Spojených států, kde v podstatě ty právní závazky doprovází možnost eh, určitých eh, ústupků v oblasti obchodní, pokud některá země bude třeba manipulovat zprávy pracovníků, aby získala určitou komparativní výhodu pak je třeba, abychom mohli reagovat na základě obchodních nástrojů. A pak je tady třetí model, kanadský model pro ty otázky pracovních norem, kde místo, aby se to navázalo na obchodní aspekty, tak jsou tady určité sankce finanční, finanční sankce, které budou požadovány ve vztahu ke třetím zemím, které nesplňují své právní závazky. Tyto tři modely se v současné době e, používají, jsou tedy možné, ale jsou tady určité technické právě a praktické aspekty, které jsou důležité, které vedou Kanaďany i tedy e, Američany ze Spojených států, aby v podstatě nepoužívali tyto mechanismy právě proto, že nemají dostatek právních možností, dostatek nástrojů aby dovedly třetí země k tomu, že skutečně eh, budou třeba schopny uhradit, řekněme, pokuty nebo požadovat vlastně vymáhat skutečně platbu eh, na základě pravidel existujících v těchto třetích zemích. Komise se skutečně domývá, že je to bod, kde by měla proběhnout diskuse, ale diskuse, která musí být podle našeho názoru taková, že zohlední veškeré technické, politické aspekty, všechny praktické otázky, abychom skutečně věděli, který model bychom měli používat. Ještě otázka lidských práv a systematického zapojování těchto práv do obchodních dohod. Chtěli bychom pouze upozornit, že v oblasti obchodních dohod se objevuje celá řada věcí, například otázka energetické účinnosti se Spojenými státy, to je jistě také obchodní dohoda. Je pravda, že tam zapojení doložky o lidských právech není pravděpodobně zcela nutná. Pak jsou také situace, kde ty doložky jsou obsaženy v rámcových dohodách Evropské unie a že to tedy vlastně tím pádem pokrývá i ty obchodní dohody takže to v podstatě potom nebudeme dublovat existenci takovýchto doložek. To jsou jenom tedy určité eh, další upřesňující poznámky, abychom viděli, že systematické používání není vždycky tou nejlepší cestou, tím nejlepším řešením. Čili to jsou poznámky, které jsem k tomu chtěl učinit. Thank you. I give the floor now. Děkuji a nyní dám slovo zpět zpravodajce. Euh. Ano, velmi stručně, pane předsedo, vidím, že už máme spoždění. Chci zareagovat na Janika Žado. Veškerá klimatická jednání budou v kontextu OSN a nikoli v kontextu G20. Chci také říci panu Taylorovi, který by si přál, aby byla rozšířená kapitola lidských právech. Komise na to zareagovala. Já jsem chtěl zachovat rovnováhu ve zprávě a existuje již celá řada věcí v oblasti lidských práv. Nechtěla jsem to tedy přetěžovat. Kaderu Arefovi závazné aspekty jsou obsaženy v bodu 13 a 15. A nevím, jak mám rozumět závazným sankcím. Mají to, mají, má to být podle vzoru Spojených států? Já jsem požádala Evropskou komisi, aby odpověděla, ale měl by, upři, měl by upřesnit, jak rozumí tedy závazným soudním rozhodnutím bodu 13. Co vlastně chtěl? Můžeme hovořit o sankcích, ale já ti sdělím písemně, co mám na mysli. To, že přeložíme na 5. října možnost předkládat pozměňovací návrhy jako předcházející zprávy a 13. se bude konat kolokvium o obchodě a lidských právech a tam vás všechny srdečně zvu. Paní Saifi, vy jste... Já jsem skončila. Chci poděkovat kolegům za příspěvky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Saifi. Termín pro pozměňovací návrhy je 5. října v 6 hodin večer. Platí to pro obě zprávy. Další zpráva z vlastní iniciativy Janek mezinárodní obchodní politika v kontext mladávých otázek spojených se změnou klimatu. Děkuji. Než se do toho pustím, chci poděkovat eh, zástupci Evropské komise za odpovědi. Některé odpovědi byly eh, výsostně politické, pokud jde o naši rozpravu, a myslím, že je to pozitivní. Komise nám pomáhá v našich jednáních a já jsem za to chtěl poděkovat. se mě teď neposlouchá, ale to nevadí a teď už asi nemá zájem naše jednání. Pokud jde o obchod a klimatické změny, Měli jsme již dvě rozpravy a překlad je k dispozici od minulého týdne. Chci zmínit některé body, které se objevují ve zprávě. Myslím, že celá řada požadavků se obrací na komisi a je důležité, abychom o tom mohli mluvit. Chci poděkovat, jsou-li tu zástupci výbory výborům DV a Envy za jejich příspěvek k této zprávě. Samozřejmě navazujeme na body, které byly změny zejména ve zprávě paní Saifi o významu zapojit sekretariáty multilaterálních dohod VTO. To vše bude, to vše najdete v mé zprávě a konkrétněji posílit interakce mezi obchodem a ochranou klimatu. Přejeme si, aby došlo k nárůstu výměn obchodních, které přispívají k boji proti klimatickým změnám, ale je důležité, aby se to týkalo technologií i zboží a služeb. A měli bychom mít možnost mít eh, příslušná kritéria, která umožňují definovat, co je to služba a zboží v oblasti životního prostředí, protože vše do toho nepatří. Pokud jde o přenos technologií, víme, že i když nemáme nutně potřebný počet prostředků pro podporu technologií, které přispívají životnímu prostředí. A pokud máme bojovat proti klimatickým změnám, jak to požaduje věda, tak eh, dojde k mnohem větší, ve větší míře k výměně technologií. A vlastně v takovém systému bychom mohli vyloučit země, které nebudou moci eh, mít přístup k technologiím, které budou buď z důvodu patentové ochrany nebo jiných prostředků prostě se nedostanou do rozvojových zemí. Dotování fosilních energií. Tam eh, zazněla doporučení G8 i Evropského parlamentu. Víme, v jaké míře dnes eh, se pohybujeme v obrovských objemech 500-600 miliard dolarů, pokud jde o dotací na fosilní energie. A víme, že to není zcela kompatibilní s bojem proti klimatickým změnám. A přejeme si, aby tady se Evropská unie ujala vedení v této oblasti. A i to bude předmětem jednání v rámci Evropské investiční banky. Otázka ceny v mezinárodním obchodě a uniky uhlíku. I to je trvalé téma, o kterém hovoříme, jakmile hovoříme o evropských eh, ambicích a máme kvalitní dokument Evropské komise z 20 na 30 pokud jde o eh, přesuny emisí uhlíku. My si přejeme, aby došlo k ochraně těch odvětví, která by byla ohrožena konkurencí, pokud by Evropa měla větší ambice. A vracíme se k dokumentu komise. Přejeme si, abychom překonali sny a fantasmagorie. Není 184 oborů, které jsou ohroženy přesuny u misí uhlíku. Je to mnohem omezenější a pokud chceme chránit eh, odvětví, která jsou vážně ohrožena, je třeba přestat eh, přijímat veškeré obory, které žádají o výjimky, pokud jde o obchodování s emisními povolenkami. Lépe zapojovat do mezinárodní výměny, včetně v rámci VTO i diferenciaci produktů podle klimatického dopadu. Samozřejmě se týká výrobních technologií a týká se to i antidumpingových pravidel. Musíme pokročit této diskusi v rámci VTO a také nás to nezbavuje odpovědnosti Evropu, i když jsou jednání obtížná v rámci VTO. Tedy měli bychom se pustit dále v oblasti biopaliv a zapojit to do bilaterálních dohod, tedy kritéria trvalé udržitelnosti. A neříkám-li hlouposti, Spojené státy právě zapracovali do obchodních vztahů s Kongem identifikační štítek týkající se dovozu drahých kovů do Spojených států. Ubezpečují se, že vlastně tento dovoz drahých kovů neslouží k financování válek v regionu. Vidíme, že jsou to schopné Spojené státy a i my bychom měli zapracovat takové prvky, které se týkají výrobních postupů a metod stále k obchodním dohodám Evropské unie je třeba se ujistit, že tyto obchodní dohody nespochybňují boj proti klimatickým změnám a nepřispívají ke zhoršování situace přírodních zdrojů. To samozřejmě vyvolává otázku odlesňování, otázku zemědělství a modelů zemědělství, které implicitně nebo explicitně podporujeme v zemích eh, jihu Vidím, že máte naspěch, pane předsedo, dospěj tedy k závěru. Nepochybuji, Roberte, o vašem zájmu o toto téma, ale váš mandát předsedy vás nutí být přísný. Když jednáme s Kanadou, bychom neměli spochybňovat eh, tak trochu dogmaticky Ontario Green Energy Act, který vlastně obsahuje prvky obnovitelného rozvoje a i místní prvky, toho je třeba dbát a říci, že integrace dopravy je zásadní oblastí a že v každé obchodní dohodě bude třeba zapracovat i klimatickou kapitolu, která umožní posoudit uhlíkovou bilanci našich dohod. A pokud tato uhlíková bilance by byla příliš špatná, nebo jenom špatná, tak přizpůsobit eh, obchodní dohodu podle toho probíhají jednání i v dalších výborech. To se týká mechanismu pro inovační financování. Klimatické otázky jsou tím také dočeny. Děkuji, Roberte, za čas, který jsi mi dal na tuto zprávu. Eh. Děkuji, Janeku. Mám tady tři řečníky. Pan Fried, Kaspary a Gladfelder. A Joe Higgins. Tentokrát uzavírám seznam. Tím to končí a pokuste se být opravdu struční, už fakt nemáme moc času. Thank you. Mnohokrát děkuji, Roberte. Já nemluvím sám za sebe, jsem tady místo Čečekutese, takže všechno, co říkám, říká vlastně on. Ale samozřejmě naprosto souhlasím s tím, co říká on. Chtěl jsem říct, že tady byly určité klíčové okamžiky, kdy Evropská unie měla příležitost mluvit jedním hlasem. Jeden přišel v roce 2009 v Kodani, ale místo toho, místo toho, abychom se chopili vůdčí role, Evropská unie hrála roli slabou a to nám nakonec moc nepomohlo. A já myslím, že Evropská unie má schopnost hrát důraznější roli v boji proti změně klimatu ve světle soudržnosti všech politik EU. Je tady velká vazba mezi mezinárodní obchodní politikou a evropskou strategií proti změně klimatu. Neměli bychom zanedbávat to, že zvýšení emisí CO2 v oblasti dopravu a mezinárodního dopadu obchodu má dopad na tuto strategii. Nárůst obchodu je pozitivní pro společnosti, protože stimuluje hospodářský růst, ale má to také dopad na změnu klimatu. Obchodní politika musí přinášet řešení, a v tomto světle průmyslové země musí vzít na sebe odpovědnost za odlesňování, které způsobuje mezinárodní obchod v duchu solidarity mezi průmyslovými a rozvojovými zeměmi. Unie by měla podpořit průmyslové sektory, které jsou citlivé k životnímu prostředí a zrušit tarify na úrovni VTO. Evropská komise musí zavést určité doložky o ochraně životního prostředí do obchodních dohod s třetími zeměmi. Musíme zvýšit povědomí o dopadu změny klimatu nejenom v Evropě, ale i globálně a také na úrovni VTO. A myslím si, že reforma GSP Plus by měla také zohlednit klimatická kritéria. A na závěr potřebujeme právně závaznou dohodu pro, změnu proti změně, eh, pro boj proti změně klimatu a my jsme naprosto pro to, abychom vytvořili Světovou environmentální organizaci pro další období. A mnohokrát děkuji i zpravodaji za spolupráci. Vážení kolegové, já myslím, že ta zpráva se ubírá správným směrem. Když si vzpomenu na původní zprávu, kterou jsme měli o obchodu a změnách klimatu, zabývali jsme se tím negativním, na to jsme se zaměřili především. a teď tato zpráva je vyváženější. Nezabývá se jen negativním dopadem obchodu na životní prostředí. Máme environmentální aktiva, máme zboží, nové produkty, které mohou omezit emise CO2. To je všechno dobré. Myslím, že musíme mluvit o jedné věci. A totiž o emisích. Tím my se v našem výboru nezabýváme. Komise už o některých těch zásadních věcech mluvila. Já myslím, že musíme najít nějaké řešení. Někteří z našich obchodních partnerů stále ještě praktikují klimatický dumping, abych tak řekl. A možná, že bychom mohli v té zprávě najít nějakou formulaci, Možná, že bychom mohli převzít něco z jiných zpráv a na tom bychom se mohli dohodnout. Mnohokrát děkuji za zprávu, myslím, že jsou tam dobré náměty a těším se na všechny tři a doufám, že nebude moc pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Stále více slyšíme o komparativní výhodě v budoucnu, o tom, že mezinárodní obchod se víc zaměří na levné emise CO2 a ne na levné pracovní síly. V Evropě podnikům narůstají náklady, náklady na energii, musí platit velké daně, vnucují se jim pravidla, která mají omezit emise, ale potom v jiných částech světa, zvlášť na Dálném východě, platí programy státní pomoci pro využití energie, zvlášť pokud se energie využívá v sektorech, které vyvážejí. A to podkopává cenu energie. A dotuje se také cena paliva, pokud palivo slouží pro vývozní účely. A připadá mi jako velký problém, že jsem třeba minulý týden slyšel, že Evropská komise v rámci nové obchodní politiky hodlá deregulovat, liberalizovat dovoz kovovýrobků. A kovovýrobky jsou velice intenzivní, pokud jde o spotřebovanou energii. A to samozřejmě povede k přesunu výroby na Dálný východ – a bude mnohem více emisí CO2 při výrobě stejných výrobků v této části světa. A to nám moc nepomůže ve snaze vyhnout se změně klimatu. Protože tyto programy přesunu výroby přispívají ke zvýšení emisí CO2. A jde o státy, které brání kodaňské iniciativě právě tyto státy budou mít mezinárodní komerční výhodu prostřednictvím těchto dohod. My musíme podpořit omezování emisí CO2 a ne je zvyšovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, jen krátce. Kolega Helmut Scholz se této věci věnuje a chtěl říct, že je v zásadě spokojený s dokumentem pana Žadota. Nová strategie pro obchod v rámci strategie Evropa 2020 by se měla i zohlednit v této zprávě. Klíčové věci by se měly zohlednit. A ještě za sebe bych řekl, pane předsedo, že soudržnost, koherence je slovo, které v tomto výboru i v jiných výborech v posledních 12 měsících hodně slyšíme. Máme na mysli soudržnost mezi realitou obchodu EU a politikou, kterou deklarujeme třeba v oblasti lidských a demokratických práv. A také je celkem jasné, že požadujeme soudržnost v obchodě na jedné straně, ale potřebujeme také ochranu životního prostředí na straně druhé. Nicméně, pokud je o to, jak obchodují velké subjekty v Evropské unii, anebo subjekty z Evropské unie a ostatní, to do sebe nezapadá. Přece je znečišťující převážet letadlem ovoce a zeleninu z jedné země do druhé. Přičem uprostřed ve vzduchu se potkají se stejným letadlem, které stejné produkty veze druhým směrem. Podívejte se na kteroukoliv samoobsluhu v Evropské unii a uvidíte, že k tomu dochází. Takže, pane předsedo, obávám se, že pokud bude obchod pohánět akumulace soukromých zisků ze strany velkých soukromých subjektů, nadnárodních společností, bude to chaotické a neplánované. A životní prostředí proto bude dál trpět, dokud se toto nezmění. Děkuji. Děkuji, Joe. Předám slovo komisi. Mnohokrát děkuji. Komise si ten dokument přečetla, vyslechla si s velkým zájmem tuto debatu. Dokument nám připadá velmi prospěšný a konstruktivní je tam celá řada námětů k zamyšlení, návrhů k zamyšlení. U celé řady z těchto věcí má komise velice podobný názor, ale je tady několik konkrétních věcí, kde se úvahy současné komise poněkud liší. A zmínil bych možná tři nebo čtyři prvky z této zprávy, ke kterým máme konkrétní připomínky. První se týká úniku uhlíku. Komise se domnívá, že situace s únikem uhlíku vyžaduje analýzu nákladů a sledování, protože se vyvíjí. Minulý týden jsme provedli hodnocení poslední hodnocení jsme prováděli ve sdělení z května a v té době jsme usoudili, že ustanovení o úniku uhlíku nejsou dostačující a musí se změnit. Ale bude následovat ještě další hodnocení. Další věc jsou PPM, metody zpracování a výroby a prosazování rozlišování mezi produkty to je jedna z nejvíce kontroverzních otázek ve VTO. Členové VTO mají naprosto protichůdné názory a z tohoto důvodu vyhlídky na dosažení dohody, co se týče změny těchto pravidel nebo výkladu těchto pravidel, jsou opravdu malé. Zpráva také navrhuje systémové použití environmentálních kritérií v těchto dohodách. Tady si musíme být vědomi technických problémů, při přípravě uplatňování takovýchto programů. Otázka biopaliv. Jistě tady EU stojí před určitými výzvami. Krátce něco k návrhu, aby se systematicky neřešily místní doložky. Jistě podporujeme opatření na ochranu životního prostředí, ale musíme zajistit, že to není ochranářská, to by byl nebezpečný precedent. Pokud bychom umožnili prosazování a uplatňování takových politik. A ještě úplně na závěr, soukromé financování. Tady si je komise plně vědoma významu transparentnosti a zajištění toho, že Evropská unie bude plnit své závazky. Komise má v úmyslu zpracovat podrobnou zprávu, která bude předložena v Cancúnu. A také chceme pozbírat a kompilovat informace o členských států. Děkuji. Mikrofon pro pana předsedu. Omlouvám se. Chcete to velice stručně zhrnout? Jistě. Děkuji mnohokrát za zprávy, které připravili mý kolegové za to, co k tomu říkala komise. Mně připadá velmi pozitivní, že tady v podstatě máme dvě možnosti v současné době. Buď zachováme stejnou žádost Evropy, pokud jde o klimatické změny, anebo to naopak budeme omezovat, protože nebudeme mít eh, dohody, anebo tedy naopak půjdeme tou cestou zvyšování těchto požadavků a budeme usilovat o ochranu eh, a budeme pomáhat právě těm, kdo by mohli mít problémy s adaptací. My bychom byli pro toto druhé řešení boj proti klimatickým změnám, jak také ukázala zpráva komise. To je skutečně příležitost pro evropský průmysl, je to také příležitost pro to, aby se Evropa prosadila na mezinárodním poli. Já samozřejmě vnímám to, co tady říkala komise, ale my si také přejeme v podstatě víc toho základu, který eh, postavila zpráva komise je tady určitá kritika právě na téma toho, co už se udělalo, například pokud je o otázka kvót, bezplatných kvót. Myslím si, že skutečně zde existuje prostor poté, kdy už máme určité zkušenosti, abychom omezili rozsah působnosti výjimek a bezplatných kvót, protože v podstatě ty kvóty nezvyšují mezinárodní úsilí jak myslím říkal kolega Kaspary a jak to psala také paní Saifi, v podstatě výhoda mechanismu zapojení uhlíku znamená, že tedy Evropa bude dostatečně žádostivá a že tedy na této cestě potom za sebou povede i další země. Děkuji vám. Thank you. Děkuji, děkuji Janiku. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 5. října, správně jste uhodli. Takže je to stejné jako u té předchozí zprávy. A máte i mou plnou podporu, jak víte. Dobře, takže půjdeme dál. Strategie EU pro Černé moře, pan Kazak. Děkuji mnohokrát, Roberte, vážení kolegové. Vidím, že čas skutečně běží, takže budu nesmírně stručný ve svém vystoupení. Měli jsme už první výměnu názorů slyšení, které uspořádali kolegové z výboru AFET pokud jde o strategii jako takovou, pokud jde o tu zprávu. Mohli jsme se k tomu vyjádřit, já jsem tedy mohl <clears throat> vyjádřit své osobní stanovisko k této strategii, ale chtěl bych vám jenom velmi stručně něco říci ke klíčovým bodům, které navrhuji jménem našeho výboru, jakožto stanovisko našeho výboru k této zprávě. Musíme uznat, že vzhledem k finanční a hospodářské krizi ty země, kterých se to dotklo, eh, byly skutečně zasaženy velmi důrazně, protože jsou to země zranitelné. Mělo to opravdu negativní dopad na růst v tomto období asi 6% do této doby a pro té do... bychom doporučovali, aby se posílilo partnerství, zejména v rámci Organizace pro spolupráci, hospodářskou spolupráci v Černomoří, aby se mohly vyhladit tedy tyto negativní aspekty, zejména tedy na základě finanční bankovní pomoci, zvýšení důvěryhodnosti, transparentnosti rozpočtové. Domnívám se, že tady v podstatě synergie Černého moře, která byla zahájena v roce 2007, přispěla k mez, ke spolupráci v této regionální eh, oblasti, nicméně bychom měli se skutečně bránit tomu, aby se tam nezdvojovalo to úsilí, protože je tam ještě východní partnerství a další tedy aspekty je třeba, abychom skutečně se správně zaměřili na ty nejdůležitější aspekty, na priority těch jednotlivých iniciativ, abychom skutečně z nich mohli vytěžit maximální prospěch. Dále bych se chtěl zmínit o tom, že Organizace pro hospodářskou spolupráci v Černomoří je organizace, která už eh, existuje vlastně 20 let, má velmi pozitivní za sebou výsledky. A když slavila, nebo bude slavit tedy své 20. výročí v roce 2012, bude to příležitost k tomu, abychom navrhli i určité reformy pro optimalizaci Eh, organizační struktury některých orgánů, například Banka pro obchod a rozvoj. Za čtvrté se mi zdá, že synergie pro Černomoří má také pozitivní dopad, že ty priority, které jsou stanoveny zejména v oblasti dopravy a energetiky a obnovitelných zdrojů, tedy v energetické oblasti, skutečně mají být zachovány a že pokud bychom nadále měli podporovat obnovitelné zdroje, pak tedy by si to skutečně zasloužilo naši pozornost, měly by se budovat eh, důležité infrastruktury jako silnice, která skutečně by eh, zajistila vlastně spojení mezi všemi těmito oblastmi, námořní cesta, s tím, že samozřejmě nesmíme ale ohrozit jaksi eh, námořní bezpečnost. Za páté, stále více zemí eh, této oblasti se teď stává členskými státy VTO a mělo by to mít také tedy dopad na jejich zapojování se do pravidel v rámci VTO a eh, respektování aky společenství v této oblasti. Čili myslím, že bychom měli skutečně vyslat takovou výzvu ke všem eh, zemím tohoto regionu, aby rušili obchodní překážky a aby prokázali skutečný, eh, velmi tedy takový přísný přístup k rozpočtové kázni. Děkuji, pane Kazaku. Mám tady tři řečníky a uzavřel jsem seznam tentokrát. Tím to končí. Čus. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Na úvod bych řekl, že si myslím, že tady máme dobrou zprávu, tu která nám právě byla představena. Naprosto souhlasím s kolegou v tom, že i to slyšení před 14 dny bylo velmi dobré. A v zásadě se domnívám, že nám to přineslo velice dobré argumenty v tom smyslu, že teď musíme přesunout nebo přejít od synergie ke strategii v oblasti Černého moře. A v tom se odráží realita my jsme byli jenom aktérem oblasti Černého moře, ale od roku 2007 tam máme určitou přítomnost. Mám několik návrhů. Za prvé, pokud je o duplikaci a obavy, že některé iniciativy by se mohly duplikovat, zdvojovat, to jsou opodstatněné obavy. Ale já jsem vždy pro pozitivní vyjádření, takže bychom spíš měli mluvit o doplňkovosti, o komplementaritě budoucí strategii pro Černé moře. Měla by představovat komplementaritu pro východní partnerství Evropské unie pro Středomoří a pro politiky sousedství. A druhá věc, tam jde o finanční podporu, kterou tento region dostává. A já si myslím, že budoucí strategie pro Černé moře by měla sloučit tuto finanční podporu v tomto regionu od nejrůznějších fondů, třeba od strukturálních fondů, přístupových fondů, abychom měli jednoznačnou solidní finanční vyhlídku pro budoucnost. A ještě na závěr jeden návrh, který se týká energie, protože to je v tomto regionu velice důležitá otázka. A já myslím, že celý region by měl směřovat k integraci do nového energetického trhu Evropy, bez ohledu na to, jak to vlastně bude vypadat a co to bude představovat. Možná, že bychom mohli velice otevřeně hovořit o některých z nejdůležitějších projektů v tomto regionu, mám na mysli Nabucco, anebo i South Stream, anebo projekt skapalněného plynu a tak dále. Možná, že bychom je mohli takto vyjmenovat. A možná, že bychom také měli zmínit obnovitelné energie, nejenom uhlovodíky, ale obnovitelné zdroje energie jsou v tomto regionu velice důležité. A toto by mohly být určité prvky pro udržitelný růst a také pro vytváření nových pracovních míst. A to je v tomto kontextu velice důležité. Děkuji. Děkuji, Julesi. Míla? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Ta zpráva správně poukazuje na rozvoj infrastruktury a na význam této oblasti. Já bych byl rád, kdyby ta zpráva ještě jednoznačněji poukázala na význam rozvoje v oblasti Černého moře, zvlášť pokud jde o Konstancu v Rumunsku a rozvoj přístavu. Ten přístav má jenom třetinovou vzdálenost od Suezu v porovnání s našimi západními přístavy, ale zboží se přitom převáží z Orientu, třeba do Maďarska nebo do Rumunska, na západ. Přepravní služby nevyužívají přístav v Konstance, ale západní přístavy. A potom zboží překládají na nákladní vozy a ty projíždějí celou západní Evropou, aby dopravili zboží do Budapešti nebo do Bukurešti. protože ten přístav v Konstance je zastaralý, často trvá desetkrát déle naložit loď, než třeba v Rotterdamu. A je to také přístav, který je nejblíž k Dunaji, což je jeden z nejdůležitějších vodních toků v Evropě. Evropská komise pracuje na nové strategii. A já bych rád, aby zpravodaj zmínil význam Dunajské strategie a význam přístavu v Konstance. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Opět mluvím jménem pana Guteze, který je velice ambiciozní, co se týče jeho role stínového zpravodaje. Já myslím, že v zásadě ta iniciativa společné strategie pro Černé moře je nesmírně pozitivní. Je to region, který Evropu velice zajímá, jak z politického, tak obchodního hlediska. Dva členské státy, Rumunsko a Bulharsko, hraničí s Černým mořem, pak je tady Turecko, Rusko a další velice důležité země. A Evropská unie je důležitým obchodním partnerem tohoto regionu. Je jedničkou v Turecku, Turecko je na sedmém místě, co se týče dovozu do Evropské unie. Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska a Rusko patří k důležitým obchodním partnerům Unie. A toto jsou tedy aktéři, kteří by se měli plně do této strategie zapojit od samotného počátku. A já myslím, že to je jedna věc, která je naprosto zásadní. Já myslím, že prostřednictvím této strategie pro Černé moře bychom měli usilovat o větší spolupráci v regionu. Je třeba řešit společně celou řadu otázek. Patří tam obchodní aspekt, a také širší aspekty, jako je rozšíření nebo politika sousedství a tak dále. A mělo by se to týkat i Jižního Kavkazu a eh, evropského pohledu nebo vyhlídek na evropské členství například pro Moldavsko. A poslední věc. Já myslím, že strategie pro Černé moře by mohla být institucionalizována. Mohli bychom mít jakousi unii, která bude mít i parlamentní rozměr. Možná, že bychom o tom mohli uvažovat. A samozřejmě mnohokrát děkuji zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Martine, komise tady bohužel nemůže být, omlouvá se. Nevím, jestli byste to mohlo velice krátce zhrnout, nebo jste spokojený s tím, co bylo řečeno. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za cené příspěvky, které jsou nesmírně užitečné. A sdílím názor pana Winklera. Je třeba hovořit o energetických aspektech a o nových cestách pro energetiku, které procházejí Černým mořem a musíme to také zapracovat do naší strategie. Co se týče doporučení kolegy, zdůraznit eh, význam eh, černomorských přístavů, zejména Konstanty. Je to důležitá otázka. Je třeba eh, vždy vytvářet souvislosti s dalšími iniciativami. Já to říkám ve zprávě, jedná se i o dunajskou strategii. A některé přístavy jsou strategicky důležité, nejde jenom o Konstantu, ale také o Varnu. A to je důležité pro námořní dopravu a vazby na železniční a silniční dopravu. Mohli bychom to také uvést v textu. A sdílím i názor pana Leichtfrieda, že bychom poskytnout širší rámec s větším strategickým zaměřením dalším iniciativám, jako je partnerství východní a politika sousedství. Děkuji. Thank you, Martin. Uh, Děkuji, Martine. Pátý říjen lhuta pro pozměňovací návrhy. A přejdeme dál, bod číslo 11. Záruky EU pro EOB. William. Děkuji, pane předsedo. Pane úřadující, pane předsedo, měl bych říct. Než řeknu cokoliv jiného, chtěl bych ještě něco zmínit, protože se to dotýká legitimity mé přítomnosti v tomto výboru. Chci přijít k Fridovi a ostatním. Ano, ano, byl jsem zvolen. A strana, za kterou jsem byl zvolen, dostala víc hlasů v britských volbách do Evropského parlamentu, než kolegové z SAD, pan Alex Frida z Británie. Když jsem psal tuto zprávu, snažil jsem se to všechno zjednodušit. Snažil jsem se upřesnit, ujasnit, co bylo řečeno, racionalizovat požadavky na podávání zpráv a také zdůraznit především v současném kontextu, kdy občané členských států Evropské unie mají zaplatit víc na daních. Zdůraznit zásadu řádné finanční zprávy pro tyto instituce. Ale také jsem, co by autor tohoto stanoviska vyškrtl fráze, které tam zapracovávají zásady, s nimiž moje strana, já a naše skupina zásadně nesouhlasí. Nicméně teď dám prostor kolegům pro příspěvky. Děkuji, Viljeme. Začneme panem Winklerem. Děkuji, děkuji, Roberte. A děkuji za tu prezentaci. Já jsem velice pozorně přečetl těch 48 pozměňovacích návrhů, které předkládá náš ctěný kolega. A na úvod bych řekl, že Naprosto souhlasím se zásadou řádné finanční zprávy, odpovědnosti a transparentnosti, které se odrážejí v tomto stanovisku. A také si myslím, že nové pravomoci tohoto parlamentu podle Lisabonské smlouvy by se měly odrazit ve vztahu mezi Evropskou investiční bankou, pokud je o podávání zpráv a informování parlamentu. A potom, pokud tomu správně rozumím, investiční banka byla vytvořena za účelem, aby prováděla finanční operace mimo Evropskou unii a na podporu vnějších politik Evropské unie. A já myslím, že teď po Lisabonu samozřejmě máme zjevné problémy, ale jsou tady známky toho, že se nám snaží, daří dát dohromady soudržnou vnější politiku Evropské unie a to musí podpořit Evropská investiční banka. Takže v tomto kontextu si myslím, že řada pozměňovacích návrhů, abych přesně citoval našeho ctěného kolega, vážně poškozuje nebo brání Evropské investiční bance. Například 22, 23, 24, kde se něco ruší. Ty věci by měly dát Evropské unii možnost podpořit cíle vnější politiky, zvlášť v přístupových zemích. Také nesouhlasím s tím, že Evropská investiční banka by neměla mít dostatečné lidské a finanční zdroje, aby mohla vyhovět novým požadavkům. A pak je tady ještě pozměňovací návrh. Jehož cílem je vyloučit Turecko ze, seznam, ze seznamu způsobilých zemí. Já nevím, jestli můžeme debatovat o kvalitách Turecka, co by kandidátská země, ale pokud Turecko je kandidátská země, tak by zřejmě mělo mít nárok na projekty Evropské investiční banky. Děkuji. Děkuji, si Martin? Roberte, pan Winkler mi hodně pomohl. Vyjádřil vlastně, co jsem chtěl říci, protože je to i stanovisko kolegy. Tento návrh, který má vlastně znovu definovat výsady EIB a zaměřit je na sterilní, čistý rámec bez jakéhokoliv bez jakékoliv souvislosti politiky spolupráce, rozvoje, směřující k rozšíření a k prosazování určitých evropských norem. To je věc, která je velmi sporná. A za druhé jsem zcela proti návrhu pozměňovacího návrhu 44, tedy vypustit Turecko ze zemí kandidátských na přistoupení. Myslím, že to je země, kde byla uzavřena příslušná dohoda, je to kandidátská země, která chce vstoupit a my bychom neměli toto vlastně řešit ve smlouvě jinak. Yeah, that was quite foreseeable, I suppose. Ano, to se asi dalo čekat. Já myslím, že všechny ty návrhy jsou hodně vyvážené a dobré. Je tam celá řada pozitivních věcí. V zásadě je velice pozitivní posílit Evropskou investiční banku a její schopnost podpořit rozvojové cíle Evropské unie. To je jedna věc, kterou musíme mít na paměti. A také věci, které se týkají rozvoje místního soukromého sektoru a změňování důsledku změny klimatu. I to, to bychom měli nějak zohlednit. A také si myslím, že je velice důležité, abychom podpořili vývojové cíle nebo rozvojové cíle Evropské unie, aby tam byly ještě další dva prvky, aby se zdůraznily dva prvky. Úloha malých a středních podniků a boj proti nezaměstnanosti. To je také něco, co musí být soudržné. Až budeme dál posilovat schopnost Evropské investiční banky něco dělat. A jedna věc, která je podle mě velice důležitá, a já doufám, že jsme se něco naučili, poučili jsme se z této finanční krize, a jedna z věcí, ve který jsme se snad poučili, je to, že abychom v budoucnu lépe ochránili veřejné finance, Evropská investiční banka by neměla provádět finanční operace v oblastech, které jsou považovány za daňové ráje. To musíme zohlednit. A poslední věc, samozřejmě vyhodnocení přístupnosti a transparentnosti půjček EIB bychom měli provést a mělo by to být co nejtransparentnější. A pak bych možná ještě něco řekl. Něco, co nezapadá do toho, co říká pan Kutas. Pokud je o legitimitu v tomto parlamentu, já jsem to takto nemyslel. Co jsem měl na mysli? Myslel jsem, že musím posílit legitimitu rozhodnutí v tomto parlamentu. To bylo asi nedorozumění. Děkuji. Vystoupení našeho kolega se jsou často velmi zajímavé v našich diskusích, protože je to přináší určité oživení, určitou i zábavu. Je to horší, když se to pak projeví v textu, protože Máme tři zprávy, které v podstatě usilují o lepší pochopení toho, o co jde v oblasti obchodu a máme tady zprávu, která nám říká přesně pravý opak že v podstatě Evropská investiční banka by se měla osvobodit od cílů Evropské unie, osvobodit se od otázek životního prostředí, lidských práv, takže tady máme zprávu, která jde úplně opačným směrem ve vztahu k tomu, co navrhujeme my v oblasti vývoje Evropské investiční banky. My samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy k tomuto textu a předložíme také pozměňovací návrhy k tomu, co předložila komise, protože způsob, jak zatím tedy se tam řeší otázka kritérií financování, to nám nepřipadá dostatečné, když se velmi rychle na to dnes podíváme. Investiční banka financuje 9 miliardami euro například fosilní energii, nukleární, jadernou energii a v podstatě to dnes tedy je oblast, která je nakonec takto podporována ve vztahu k obnovitelným zdrojům, čili těch 6 miliard na to nemůžeme zapomínat. Pak je tady otázka klimatických změn. My bychom chtěli skutečně a budeme nesmírně dělí pokud jde o to, jak tedy v podstatě se bude e, financovat boj proti klimatickým změnám ze strany investiční banky, pokud tedy půjde o jímání e, uhlíku, pokud půjde tedy o e, například budování velkých nových velkých vodních děl, proti tomu rozhodně budeme vystupovat. Děkuji teď neprve komise. Děkuji, pane předsedo. Především bychom chtěli poděkovat zpravodaji za návrh stanoviska Vítáme to určité zjednodušení textu, které zpravodaj navrhuje. Vedle snahy o transparentnost a odpovědnost. Jsou tady ovšem určité věci, které se týkají především toho, co už zmínili ostatní poslanci. Především se domníváme, že záruka Evropské unie je klíčovým nástrojem na podporu vnější činnosti. Umožňuje to financovat prioritní projekty, takže nemůžeme podpořit ty pozměňovací návrhy, které omezují příspěvek EIB na podporu takové činnosti. A také sdílíme výhrady k vyškrtnutí Turecka a ke zmínce o Kaliningradu v samostatné frázi. Já myslím, že komisi šlo o to, abychom se zaměřili víc na činnost proti změně klimatu, aby EIB zvýšila svou úlohu, co se týče rozvojových projektů. A pokud je tedy o institucionální rozvoj a změnu klimatu, ty věci nemůžeme podpořit, tyto pozměňovací návrhy. A také máme stejné pochybnosti jako pan Winkler, pokud je o určitá úvodní ustanovení, která se vypouštění a která představují klíčové prvky. Pokud je o činnost banky, o možnost lépe sdílet záruky EU a všechny tyto věci pokud jde o možnost dalšího finančního nástroje. Protože to už samo o sobě zvyšuje možnost banky sloužit prioritním projektům EU. A co se zbytku týče, samozřejmě jsme k dispozici, pokud bude potřeba nějaké technické vyjasnění. Jestli jsou tady technické právní záležitosti u některých pozměňovacích návrhů, ale to je spíš záležitost pro právní službu než pro mě. Děkuji. Děkuji. Máme tady zástupce Evropské investiční banky. Chcete říct několik slov? Mnohokrát děkuji. Slyšíte mě? Mnohokrát děkuji. A děkuji za tento návrh. Obecně řečeno, souhlasíme s racionalizací a zjednodušením textu, která se tu navrhuje, s tím, že důraz klademe na řádnou finanční zprávu a posílení boje proti daňovým rájům. Rozhodně jsme pro, už to děláme. Nedávno jsme aktualizovali offshoreovou finanční politiku a už teď bylo řečeno, že je to průkopnická politika v mezinárodním, na mezinárodním poli, ale ještě ji budeme posilovat dál, když to bude nutné. Pokud je o některé z dalších věcí, které to byly zmíněny, co se týče seznamu způsobilých zemí, k tomu se vyjadřovat nemůžeme, ale máme ještě pět dalších zemí a měli bychom zdůraznit, jak už bylo uvedeno ve střednědobém hodnocení, že když přidáváme další země, zřejmě dosáhneme stropu záruky před rokem 2013. Takže pro tyto nové země tady asi budou omezené možnosti. Zvlášť eh, pro země, které se chystají přistoupit, anebo v Ázii a ve Středomoří. Stále více se vyvíjí naše práce s dalšími institucemi EU, s komisí, s parlamentem a těšíme se na posílení této podpory pro vnější politiky EU a také pro rozvojové politiky pokud by toto bylo jednou z oblastí, kde parlament bude chtít, abychom se tomu věnovali. A ještě na závěr je pro nás důležité, zvlášť pokud se u nás bude chtít, abychom víc podpořili rozvojové cíle Unie, abychom měli nezbytné zdroje, včetně koncesních fondů. A ten návrh na vypuštění této vazby na to, co se očekává od EIB, zvlášť v rozvojové oblasti, proto nemůžeme přijmout. Děkuji a předávám znovu, znovu, slovo Williamovi. Děkuji. Já budu stručný. Toto je výbor. A já myslím, že ve výborech je zajímavější hledat oblasti, kde se můžeme zhodnout a ne zdůrazňovat to, na čem se nezhodneme. Já jsem velice rád, že jsme našli něco, na čem se já a pan Lekraj zhodneme, což je význam malých a středních podniků. A je důležité, aby EIB nezanedbávala malé a střední podniky. A druhá věc, cením si toho, co říkal pan Winkler o významu řádné finanční zprávy. Ale ještě bych zdůraznil, že politické cíle jsou většinou v rozporu s řádnou finanční zprávou. Nemůžete mít obojí. Je to hodně těžké. My jsme všichni politici menší nebo ve větší míře. A politikům se vždycky líbí politické cíle. Ale je dost těžké mít politické cíle, ale současně řádnou zprávu. Politické cíle jsou často v rozporu se zásadou řádné finanční zprávy. Na to bych chtěl upozornit. Za třetí, to říkal někdo další, z finanční krize si můžeme odnést hodně poučení. A různí lidé si z toho vyvodili různé závěry, ale já myslím, že je jasné, že transparentnost pomáhá zabránit tomu, aby se to neopakovalo. A jsem proto velice vděčný za podporu při nejmenším jednoho z řečníků, protože EIB by měla být naprosto transparentní. Chápu, co komise říká o její, nebo o, cením si toho, co eh, komise říká o tom zjednodušení, o které jsem se pokoušel. A poslední věc, panu Janiku Žadotovi musím říct, že jsem nic nepředvídal. Jistě není překvapující, že pan Žado a kolegové předloží pozměňovací návrhy. Já jsem opravdu nečekal, že předložím zprávu, ke které nebudou žádné pozměňovací návrhy. A ještě bych to dal, že bych byl zklamaný, kdybychom neměli žádné pozměňovací návrhy od pana e, Žádoka, ale i od dalších. Takže chci poděkovat Chci ocenit profesionální přístup těch, kdo mi s tím pomohli, zvlášť z EIB. A se zatajeným dechem budu čekat na to, kolik toho tam ještě zůstane po hlasování. Děkuji. Děkuji, Viljeme. A blahopřeji k vaší první zprávě nebo stanovisku. Takže blahopřeji a děkuji. Děkuji všem za to, že přišli na zasedání. Nyní přecházíme na setkání koordinátů. A mimochodem 5. října, vylijeme, omlouvám se, 5. října bude lhůta pro pozměňovací návrhy. Můžeme teď přejít k zasedání koordinátů a rád bych požádal, je to za zavřenými dveřmi, ti z vás, koho se to netýká, opuste prosím sál a to co nejdříve. Děkuji. Hi.